Hello everyone. Dobrý večer. Poprosím vás, abyste se usadili a zahájíme dnešní večerní schůzi. Dámy a pánové, dobrý večer. Všechny vás vítám. V prvé řadě bych ráda přivítala kandidátku na funkci komisařky paní Gabriel jejíž portfej, tak jak ji navrhla nově zvolená předsedkyně Evropské komise paní von der Leyen, se bude týkat inovace a mládeže. Ráda bych také přivítala paní Verhaen, která předseda výboru pro kulturu a vzdělávání a také poslance a poslankyně z jejich výboru, s nímž společně pořádáme toto slyšení, tedy je to slyšení ITRE a KULT. Vítám také všechny přítomné, i ty, kteří nás sledují v přímém vysílání přes internetové stránky Evropského parlamentu. Jak jsem uváděla, výbor ITRE je také zodpovědný za toto slyšení, protože mimo jiné má v gesci výzkumnou a inovační politiku Evropské unie. A všichni víme, že výzkum a inovace jsou předpokladem trvale udržitelného růstu. Celý znalostní trojuhelník, tedy vzdělávání, výzkum a inovace, je pro nás zcela zásadní, pakliže Evropa se má postavit do čela přechodu ke zdravější planetě a novému digitálnímu světu, což jsou slova nově zvolené předsedkyně Evropské komise. Nyní k dnešnímu slyšení. Pár konkrétních informací. Podle pokynů pro schválení Evropské komise Evropský parlament vyhodnotí jmenované kandidáty na základě tří prvků, tedy obecné schopnosti, závazek Evropě a osobní nezávislost. Kromě toho také budeme hodnotit znalosti svěřeného portfeje a komunikační dovednosti. Chci vám také připomenout, že Kandidáti odpověděli písemně na předběžný dotazník a písemné odpovědi jsme rozdali poslancům a poslankyním ve všech jazycích. A právní výbor v tomto případě neprotestoval proti uspořádání tohoto slyšení. Jak bude probíhat diskuse? Nejprve dostane slovo paní Gabriel na 15 minut a na konci bude mít pět minut na konečné prohlášení. Tedy po tomto úvodu budeme mít čas na 25 otázek od poslanců zasedajících v obou výborech. S tím, že každý poslanec či poslankyně bude mít celkem pět minut, s tím, že jedna minuta bude na samotnou otázku, potom bude mít paní Gabriel dvě minuty na odpověď a potom případné následné otázky, tedy minuta otázka, minuta odpověď. 2, 1, 1, 1. Paní Verhajen a já chceme opravdu, abychom se drželi tohoto času. Pokud ta následná otázka se musí týkat stejného tématu. Pokud se ta otázka bude týkat něčeho jiného, tak budeme přísná. To jsou totiž pravidla a pravidla zde máme prosazovat. Takže sedm otázek bude první kolečko zástupců politických skupin, jejich koordinátorů z obou výborů a potom budeme mít druhé kolečko 18 otázek na základě celkového rozdílení otázek mezi politické skupiny. A budou tam také zástupci poslanců, kteří nejsou zařazeni do žádné politické skupiny. Tlumočení máme do 23 jazyků a ze 23 jazyků můžete tedy hovořit svým jazykem. Nezapomínejte na to, že budete tlumočeni, tak prosím nemluvte příliš rychle. A děkujeme dopředu tlumočníkům, na které budeme spoléhat při hladké komunikaci. Takže ještě jednou děkuji a nyní má slovo Sabine Ferhajen a požádám ji o její úvodní projev. Děkuji. Děkuji za vaše úvodní slova, za to, že jste velice jasně vysvětlila, jak bude slyšení probíhat jménem Výboru pro kulturu a vzdělávání. Bych ráda zde srdečně pozdravila designovanou paní komisařku, paní Gabriel. A jak jistě víte, Výbor pro kulturu, vzdělávání, mládež a sport je příslušným výborem, tedy pro ty oblasti, které jsou pro vaše portfolio, paní dezignovaná komisařko, zásadní a chtěla bych říci, to je taková osobní poznámka, že velice lituji toho, že kultura vzdělávání a výzkum v názvu vašeho portfolia uvedeny nejsou výslovně vzdělávání, kultura, sport, ale také výzkum. To jsou klíčové odpovědnosti tohoto portfolia a samozřejmě i politika mládeže se vlastně týká všech věkových skupin, ne pouze vláže, že taky já bych byla ráda, kdyby veškeré tyto pojmy se lépe odrazily v názvu portfolia a samozřejmě hlavně v práci. Před námi je mnoho výzev, také šancí, vytváříme společně evropský vzdělávací prostor, jde o to, jak budeme mít úspěšné kulturní programy, jak můžeme dobře navázat na úspěch Evropského roku kulturního dědictví, jak eh, můžeme lépe a silněji pracovat v oblasti sport na evropské úrovni, jakým způsobem budeme plnit očekávání mladých lidí v oblastech, které jsou pro ně nejdůležitější. Já bych vám ráda poděkovala za veškeré písemné odpovědi, za otázky, které jsme vám předem předali a těším se na to, že během příštích tří hodin se dozvíme více o vašich názorech, o těch oblastech politiky, o kterých jsem právě hovořila a také samozřejmě o oblastech politiky, kde je příslušný výbor ITRE. A věřím, že toto slyšení jasně objasní veškeré klíčové otázky pro oba dva naše výbory a těším se na diskusi s vámi. Ještě jednou při připomínám, že paní Valian a já budeme velice bedlivě hledět na to, zda je dobře dodržovaná řečnická doba. Neboť každých těch pět minut pro každé skutečně zaplní ty tři hodiny až do poslední vteřiny. Děkuji. Díky a nyní, paní Gabriel, budeme se těšit na vašich 15 minut. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Vážené paní předsedkyně, dámy a pánové, koordinátoři a členové výboru ITRE a výboru KULT, vážení poslanci a poslankyně, kolegyně a kolegové. Cestou sem jsem si vzpomínala, jak 20. června roku 2017 jsem absolvovala stejnou stezku na stejné slyšení. Během Nadcházejících dvou let a tři měsíců jsme s vámi spolupracovali na základě sdílené vize a ochoty jít na kompromis. A já bych především chtěla začít tím, že poděkuji Evropskému parlamentu a každému a každé z vás, se kterými jsme spolupracovali na řadě digitálních agent. Občas se jednalo i do noci, nebyly to jenom dny, ale stálo to za to. Máme za sebou řadu plodných diskusí s vámi všemi a budu doufat, že tato spolupráce bude pokračovat. Chtěla bych také poděkovat bulharské vládě a bulharskému premiérovi za to, že mi svěřili svou důvěru a dezignovali mne do funkce komisařky. A také bych chtěla poděkovat nově zvolené předsedkyni komise, paní von der Leyen, za to, že, chce pro, že chtěla propojit vzdělávání a výzkum s kulturou, vzděláváním, sportem a mládeží. Děkuji také za to, že mi svěřila toto velice široké portfolio. Začínal jsem digitálním jednotným trhem a jsem velice ráda, že řada iniciativ z mého předchozího portfolia na ní budou mít rozměr navíc. A doufám, že v rámci našeho dialogu se nám podaří najít další myšlenky, další nástroje, které podpoří naše inovátory, naše univerzity, naše vědecké a výzkumné pracovníky, sportovce, mladé lidi a umělce. Budu spolehat na to, že i vy máte stejný cíl, tedy vytvořit evropský prostor vědy, vzdělávání, inovace, kultury, sportu, který bude na úrovni očekávání našich občanů, včetně těch mladých. Já vždy stavím do středu politiky lidi a budu tak činit i nadále. Nechci rozlišovat mezi významnými a nevýznamnými, velkými a malými. Neměli bychom zapomínat na nikoho. Je to pro mě obrovská čest a dnes před vás přestupuji eh, jakožto kandidátka na členku Evropské komise, která bude, by měla na starosti výzkum, inovaci, vzdělávání, kultury a mládež a sport s velkým pocitem. A Chtěla bych pokračovat ve své práci a navázat na slib, který jsem vám dala během posledního slyšení, tedy pracovat pro Evropu, která bude inkluzivnější, tak aby někdo z našich občanů nezůstal stranou. A především tím myslím na miliony mladých Evropanů, které ohrožuje chudoba a vyčlenění. Portfej, kterou mi nově zvolená předsedkyně Evropské komise chtěla svěřit, je opravdu novátorský. Soustředuje se jednak na výzkum, ale také na naši kulturu, na podporu a inovace, na vzdělávání a sport pro všechny a také především na evropskou mládež, která je pro nás tak důležitá obsahuje tak důležité programy jako Horizont, Erasmus, Kreativní Evropa, Discover EU a podobně. Tyto programy vytvářejí koherentní celek. A bylo by dobré optimalizovat synergie, které fungují mezi těmito programy. A já vím, že to nebude jednoduché. Společným programem všech těchto oblastí je, že se tyto programy týkají každodenního života evropských občanů. Máme Evropu talentu, ale zároveň Evropu srdcí. Co se týče Evropy talentu, tak v podstatě poprvé politika trojuhelníku znalostí se dostává do jedné portfeje. Vzdělávání, výzkum a inovace. To jsou totiž předpoklady pro růst a trvalou udržitelnost. Zároveň jsou nezbytné, chceme-li úspěšně provést ekologickou, sociální a hospodářskou transformaci, kterou potřebujeme, máme-li se vyrovnat s výzvami klimatických změn a vývoji techniky a demografiky. Talenty eh, ty potřebujeme a potřebujeme je pro podporu naší ekonomiky. Jedná se o naše výzkumné pracovníky, studenty, podnikatele, inovátory. Evropa talentů ta vytváří harmonický celek s tou Evropou srdce srdce naší mládeže, našich umělců, našich tvůrčích pracovníků ve veškeré jejich různorodosti, našich sportovců, ať už sportují v čemkoliv či na jakékoliv úrovni. Totež platí i pro naši, naše bohaté kulturní dělictví. Ráda bych velice stručně předložila hlavní výzvy, které cítím, že přede mnou stojí. Především zachovat pozici Evropy jakožto lídra v oblasti vědy. Sedm procent populace světa žije v Evropě, ale 20 výzkumu a vývoje a jedna třetina kvalitních vědeckých publikací vychází právě z Evropy. Čína a Spojené státy nás ale rychle dohánějí a je zásadní, aby Evropa zůstala na prvním místě, protože je to právě výzkum, který poskytne další suroviny, které potřebujeme pro znalosti. Výborným příkladem tohoto je společné výzkumné středisko a k této výzvě se druží jistý paradox. Pokud si chceme zachovat Evropu na křižovatce znalostí, je třeba, abychom zachovali náš rámcový program pro výzkum otevřený, zajímavý a náležitý jako dnes. Druhá výzva, rozvíjet naše inovační podniky. Evropa ovlípá mnoho mladých podniky, ale mají problém se rozvíjet podnik, který se musí vzdálit od nás proto, aby se mohl rozvíjet, sebou odnáší s vás inovační řešení pracovní místa, což má samozřejmě dopad na společnost a ekonomiku. Zřízení nového Evropského rady pro inovace, který doplní Evropský inovační a technologický institut, je jedna z reakcí na tuto výzvu. Nyní bychom měli zajistit přiměřené podmínky pro naše inovátory, pro naše startupy a pro naše malé a střední podniky. Třetí výzva je, abychom ze šíření vytvořili sdílení. Eh, takový ten rozchol mezi výzkumem a inovacemi je realitou. Je tady několik malých výjimek, ale v podstatě velice častě tady máme jakýsi začarovaný kruh slabých investic lokálních, nízkých pladů a odlivu mozku. Na to není jasné či jednoduché řešení, ale ta tendence je jasně. My musíme takovýto rozkol postupně odbourávat. A když jsem eh, během dnů výzkumu a inovace eh, naslouchala to, co mi říkali výzkumníci, jak dobrým způsobem fungují ty projekty, teamingy a twinningy, tak si myslím, že tato dynamika by byla vhodná a mohla by prolomit ten začarovný kruh a já bych ji ráda tuto win-win dynamiku podporovala. Čtvrtá výzva. Lépe musíme zapojit naše občany a regiony. Nebudeme mít silnou Evropu, pokud naši občané nebudou chápat a sdílet naše společné cíle. Je to samozřejmě výzva pro celou komici, komisi, ale já rozhodně se budu tomuto portfoliu velice věnovat a budu se velice zabývat tím, aby právě občané byli zapojeni. A prosím, připojte se ke mně v této iniciativě, abychom skutečně dokázali zapojit občany přímo na místě. Pátá výzva, ta samozřejmě se týká i té geopolitické role, jak o ní hovořila paní van der Leyen v rámci nového kolegia. Domény či oblasti mého portfolia jsou samozřejmě velice blízké občanům, ale jsou důležité také ze zahraničního aspektu. A já rozhodně budu i nadále eh, spřádat to předivo kontaktu s našimi mezinárodními partnery, zejména tím mám na mysli partnery na západní Balkáně, v Africe a samozřejmě eh, partneři východního partnerství. Rád bych také prohloubila vztahy s jinými oblastmi, jako Japonska, Kanada a další. Šestá výzva. Eh, myslím si, že roku Evropského kulturního dědictví 18 nám jasně ukázat, že naše kultura ve své rozmanitnosti jasně určuje, co jsme my, jakožto Evropané, v nejhlubší v tom, té hloubce našich duší. A naše kultura, to je vlastně oblast našich společných hodnot. A zejména je to vždy naše snaha vidět na prvním místě ve středu politiky lidi. To je velice důležité. Musíme chránit naše kulturní dědictví, podporovat kreativitu našich umělců, podporovat i technologické inovace v umělecké oblasti. Takto přispějeme k výstavbě evropských společností, které budou jednotné, pokojné a silné ve světě, který je tak eh, čím dál tím více málo předvídatelný. Sedmá výzva. Je důležité, abychom zachránili náležitý rozpočet v rámci příštího programového období. A vězte, že já v tomto vám budu velice odhodlaným a neunavným spojencem. A další výzva. Musíme vždy hledět na roli ženy ve veškerých oblastech, které pokrýváme portfolio. To je pro mě velice důležité. A chci vám říci, že i nadále budu pokračovat ve svém úsilí během dalšího mandátu, dámy a pánové. Já jsem před vámi na sebe vzala závazek, že i nadále bude středomonem mé politické činnosti vždy občan. Budu provádět politiku, která bude zcela jasně inkluzivní. A já bych před vámi na sebe ráda vzala ještě jeden další závazek. Časy se změnily. Jistá předem etablovaná schémata musí být zrevidována. To pozitivní bychom si měli zachovat, ale slabé stránky si vyžadují nová řešení. A proto já hodlám zavádět iniciativy, které budou mimo vyšlapané cestičky. Budu eh, spíše přemýšlet takovým disruptivním způsobem a budu se snažit, aby veškeré různé instituce byly lépe propojeny, abychom společně takto vytvářeli naši budoucnost, společně se všemi aktéry, s vámi, s kolegy s kolegy, ale samozřejmě také budu velice naslouchat všem ostatním aktérům. Jinými slovy, já eh, vám slibuji, že vždy, když budu provádět politiky, vždy to bude vzduchu inovace a mládeže a to bude potom ku prospěchu nás všech. Děkuji vám. Thank you very much, madam. Já vám děkuji, paní Gabriel. Nyní se obracím na své kolegy z výboru ITRE a KALT, aby se ujali slova. Podle politických skupin máte minutu na otázku, paní Gabriel bude mít dvě minuty na odpověď. Pokud chcete pokračovat v tom též tématu, máte další minutu a paní Gabriel další minutu na odpověď. Začneme paní Šojdrovou, což je naše koordinátorka ve výboru pro kulturu a reprezentuje Evropskou stranu lidovou. Máte slovo. Thank you very much for your presentation. Děkuji vám za vaši prezentaci a za takto komplexní a zároveň konkrétní odpovědi, které jste uvedla na naše otázky. Já s vámi souhlasím, jak jste to tam uvedla, že totiž kultura je um, genetickým kódem Evropy a výzkum a vzdělávání patří k sobě což je důvodem, proč my, členové výboru KULT a i některá, někteří občané z odborné veřejnosti trochu postrádají ve vašem názvu ten výzkum a vzdělávání. Hovoří se pouze o inovacích a mládeži, což jsou nesmírně zásadní záležitosti pro budoucnost našich občanů. Avšak eh, takovýto popis vašeho portfolia nepopisuje zcela úplně to, co ten, ta portfej má obsahovat, totiž i sport, eh, i kulturu a tak dále. Jak chcete zajistit, že všechny oblasti těchto politik se dočkají té správné pozornosti? Mohla byste se zmínit eh, o tom, jak taky budou seřazeny podle priorit? Děkuji, paní Gabriel. Máte slovo. Děkuji paní Šejdrová za vaši otázku. Doufám, že veškeré priority budou schopna probrat. Čím více se zaměřujeme na obsah této portfeje, když se podíváme na cestu, kterou se ubírá výzkum, vzdělávání, školství a sport, tak jsem velice ráda, že jsou v jednom portfoliu. Já myslím, že to je obrovská výzva, obrovská příležitost ta výzva, jak jsem říkala, je, abychom přestali pracovat individualisticky na jednotlivých oblastech a vytvořili oblasti, které nebudou mít jenom omezenou kompetenční oblast. Je potřeba zajistit, aby přidaná hodnota evropské spolupráce nám pomáhala celou tuto oblast zlepšit, tak aby během budoucnosti nám výzkum umožnil řešit globální výzvy. To ale nepůjde bez zapojení mládeže. Pokud kvůli vzdělávání nebudeme mít dostatečné kompetence pro to, abychom je vzdělávali. A proto bych velice ráda dneska více popisovala možné synergie mezi kulturou, vzděláváním, mládeží, sportem, výzkumem a inovací. Myslím si, že takovýchto možností k synergii je hodně. Třeba když se podíváme na horizont Evropa, tam máme synergie s kreativní Evropou či kreativním a kulturním průmyslem. Kromě toho také tam může existovat a synergie mezi evropským prostorem výzkumu a třetím pilířem, Vznikla tady nová myšlenka evropského prostoru vzdělávání. A už odteď musíme veškeré rozměry, včetně, včetně výzkumu, a zařadit do nové koncepce evropských univerzit. Teď, co se týče horizontu Evropa, tak tady bych velice ráda, aby tři pilíře, které odpovídají různým logikám, byly využity jako příklady pro občany. A co se týče vzdělávání a kultury, tak bych chtěla předkládat myšlenky, které nám umožní zapojit do tohoto procesu mládež. Děkuji, máte prosím doplňující otázku? Ano, děkuji vám. Děkuji vám za odpověď. Já bych chtěla přilož... předložit otázku týkající se rozpočtu. Vy samozřejmě víte, že Evropský parlament navrhl troj, třikrát navýšit rozpočet pro Erasmus+, plus, Erasmus v novém období. A zajímalo by mě, jak byste chtěla zefektivnit tento program? Jaké nové iniciativy chcete podpořit? Je to přece zásadní program pro studenty, i pro studenty v odborném školství, stejně tak ale i pro učitele a profesory. Jak tedy chcete tento program posílit? Děkuji, prosím, paní Gabriel. Já jsem velmi podpořila strojnásobení rozpočtu, tak jako za něj bojoval Evropský parlament a k čemu se také eh, přihlásila nově zvolená předsedkyně. Evropské komise. Po setkání s ministry v školství bude velice důležité, aby probíhaly hluboké diskuse s ministry financí. A já to udělám. Není to běžná věc. Jak co se tedy týče horizontu, tak Erasmu je potřeba to diskutovat i s těmi, kteří budou činit finanční rozhodnutí. Erasmus je symbol, my jsme na něho velice pišní a teď je potřeba, aby byl inkluzivnější. A já podpořím veškerá opatření, která podpoří jeho inkluzivitu. A to jednak pro obecné vzdělávání, odborné vzdělávání, a to jak pro žáky, tak i pro učitele. Co se týče učitelů, tak se budu soustředovat hodně na učitele jazyků, protože je potřebujeme. A konec konců jeden z, nebo polovina lidí na Erasmus jde kvůli tomu, aby se naučili jazyk. Teď zelený Erasmus. Mladí lidé nám vyslali velice silný signál. A to v tom smyslu, že změna životního prostředí nás nutí k tomu, abychom konali. Děkuji. A přecházíme k dalšímu řečníkovi, pan Nika, který je koordinátorem za socialisty a demokraty v ITRE. Děkuji, vážená paní kandidátko. Dobrý večer. Vítejte mezi námi. Já bych rád slyšel konkrétní odpovědi pokud by mělo dojít k nějakému rozporu, například u Horizontu Evropa mezi parlamentem a radou, na kterou stranu se postavíte? Na stranu parlamentu, který si přeje 20 miliard eur, anebo na stranu rady, která pravděpodobně žádá méně? A co se, jak to bude vypadat s těmi nevyřešenými rozpočtovými problémy, jak budou řešeny a jak si představujete do budoucna strategická partnerství, jak k ním chcete přistupovat? Mám rovněž otázku, která se týká pilotních projektů, týkajících se období po roce 2020, jak k ním chcete přistupovat. A u výzkumu tam čelíme dvěma výzvám, dvěma problému. Zatím se nám v Evropě nedaří transformovat výzkum do něčeho konkrétního, co by přineslo přidanou hodnotu. Jak to hodláte změnit? To totiž by mohlo mít dopad, konkrétní dopad, jak na evropské občany, tak i na ekonomiku z, pohledu výzkumu. Co se týče rozpočtu, já tady jasně se stavím na stranu Evropského parlamentu. Já budu velice silně hájit navýšení rozpočtu pro program Horizont Evropa ale je třeba si jasně uvědomit, že rozpočet pro Horizont Evropa to není výdaj, to jsou investice. A když chceme skutečně utvářet naši budoucnost, potřebujeme tento rozpočet. Tento rozpočet bude reagovat, reagovat na globální výzmy, digitální transformaci, klimatické změny. A je to také rozpočet pro to, abychom posílili naše vlastní produktivitu a konkurenceschopnost. 60% ekonomického růstu v Evropě právě vyplývá z výzkumu a vývoje. 33% veškerých pracovních míst bude vytvořeny díky aktivitám, které byly více silné a které se týkaly znalostí. To znamená, že dnes je naprosto zásadní, abychom pozvedli náš hlas a spojili ho. Já si ovšem také dovolím říci, respektive e, já tady apeluji na výzkumníky a inovátory, aby se k nám připojili, abychom tímto způsobem měli co možná nejlepší šance. Musíme být ambiciozní, ale zároveň realističtí. Nebude to jasné, ale musíme i nadále jít dál po této cestě. Co se týče toho strategického plánování, mise, partnerství, já eh, si chci, aby parlament byl plně předložen. Vím, co se odehrávalo během vyjednávání, ale pro mě je extrémně důležité, abychom se s vámi dohodli například na tom, že ty nové, na těch nových principech pro partnerství, ten nový přístup, tady je důležitý dopad. Přidaná hodnota, otevřenost, transparentnace. Pokud se spojíme, můžeme ukázat, že to takto chceme. Je třeba, abychom velice úzce spolupracovali s parlamentem, což já budu činit. Já chápu, že je velice důležité, aby byl parlament vždy informován aktuálně o tom, co se děje, když například některé ty mise budou začínat až v roce 2021. Tady pro ty mise, pro ty mission boards by bylo dobré, abychom měli jmenováno vždy jednu konkrétní osobu, která bude kontaktovat parlament a která bude vždy schopna informovat parlament o aktuální stavu situace, o tom, jak se přijímají rozhodnutí. Dále ten první pilotní projekt to bylo, myslím, v roce 2020 a budu to ještě muset prodiskutovat se svým týmem. No, děkuji. Pan Nika má ještě doplňující otázku. No, slyším a jsem rád, že chcete spolupracovat s parlamentem. Nechceme, aby nás tady něco zaskočilo. Jak si tedy konkrétně představujete, že budete vstupovat do intenzivního dialogu s Evropským parlamentem, tak aby ta rozhodnutí, která budou přijímána, byla ta nejlepší možná? A pod otázka, jak máte v úmyslu si poradit s tím fenoménem, že máme fantastický výzkum v Evropě, ale možná se výzkumníkům nedaří dospět až tak daleko, jak by si přáli, ať už z pohledu praktických dopadů mm, toho výzkumu, anebo dopadů na ekonomiku. Co se týče dialogu s Evropským parlamentem, tady si skutečně myslím, že jsem se vyjádřila velice jasně. Bude to dialog, který začne co možná nejdříve. Co se týče eh, realizace výsledků, uvidíme, zda dojde k tomu, co jsme předvěděli v tom Horizon eh, Evropa a měli jsme to už v Horizontu 2020, mám tady na mysli to zřízení Evropské rady pro inovace. Eh, musíme dojít, pokud chceme vlastně jít k této etapě, je to důležité, protože to je etapa inovací a musíme tedy podpořit tyto tendence, tyto nové kroky tedy tu Evropskou radu pro inovace, ale musíme i dál pokračovat v této práci. Také bych si přála, aby výzkumníci byli inovativní a aby naši inovátoři se více opírali o výzkum a jeho výsledky. Tady máme mnoho práce před námi, například způsob, jakým Evropský rada pro výzkum by mohla se zapojit do misí v rámci druhého pilíře Horizont Evropa. Souhlasíme asi všichni s tím, že ty mise, jak jsme si je nadefinovali, jsou dobré, ale nyní musíme přesvědčit občany, že pro ně je to potřebné a užitečné. Dále, abychom zašli ještě dál v této věci Upozorňuji na možnost udělat takovou osvětovou kampaň informační tak aby například věda se setkávala s mladými lidmi, s občany a proto zorganizují iniciativu Science Meet Region, Science Meet School, proto aby výzkumníci mohli ukázat mladým lidem své výsledky a také inspirovat k tomu, aby se například ve své profesi vydali touto cestou. Já vám Děkuji. Já jsem eh, povolila čas navíc, protože pan Nika eh, zase měl kratší otázku. A nyní paní Ferin, koordinátorka za KALT, za eh, Renew Europe. Le renforcement de notre... Posílení evropského prostoru potřebuje inovaci. Kultura, naše památky, jsou toho součástí a chci připomenout požár našeho eh, Notre Dame v Paříži. Dochází k velkým změnám v kultuře i pro lidi, kteří tam pracují. Zohlednění našeho kulturního dědictví se musí inspirovat minulostí, ale zároveň se vidět i v budoucnosti. Ochrana, viditelnost, lepší digitální nástroje, lepší vědomosti, lepší mobilita umělců. To jsou všechno důležité věci. Potřebujeme propojit znalosti minulosti s budoucností a novými technologiemi. Stojí před vámi velké výzvy a zároveň příležitosti. Jak je chcete všechny využít, abyste posílila a šíření našeho kulturního dědictví? Děkuji a paní Gabriela. Děkuji mnohokrát, paní Fark, za vaši otázku. Já zcela souhlasím s vaším názorem v tom smyslu, že kulturní dědictví je u nás jedinečné. Když se podíváme na úspěch Evropského roku kulturního dědictví, když se podíváme na desítky tisíc akcí a na miliony lidí, tak já bych si dnes ráda položila otázku, jak můžeme maximálně využít této akce. Evropský rok kulturního dědictví vytvořil obrovskou síť od místní úrovně po úroveň evropskou. A my jsme se rozhodli, že vytvoříme fórum, které bude se zabývat kulturním dědictví. Poprvé se sejde 15. října. A že zvu vás, abyste se účastnili těchto diskusí, abyste viděli ty první kroky, na které se chystají. Digitalizace kulturního dědictví bude pro mě důležitá otázka. Je to více než důležité. Během digitálního dne číslo 3 jsem inicializovala právě projekty digitalizace kulturního dědictví, protože méně než 10% je v tuto chvíli digitalizováno. Takže máme zde obrovské rezervy a čeká nás nutná spolupráce s členskými státy. Co se týče digitalizace, tak tady pochopitelně také odkazují k europeálně. To je skvělá iniciativa. Je potřeba, aby tento prostor byl více atraktivní pro mladé i pro ty, kteří nemají přístup k tomuto dědictví. Já jsem uvažoval o tom, jak rozšířit přístupnost kulturního dědictví. Jedna třetina evropských občanů říká, že se neúčastní kulturního života a musím říct, že z toho mám trochu obavy. Když se podíváme na první pilíř, tak tam jsem opravdu trvala na tom, abychom posílili inkluzivitu. A jde to digitálně, ale zároveň to jde prostřednictvím nových partnerství. Já jsem spustila například spolupráci s evropskými hlavními městy inovace. A když se podíváme na předložené projekty, tak velká část se právě týká dostupnosti Evropy. Eh, pardon, kultury. Tak. Děkuji, já vím, že by se k tomu dalo říci mnohé. A nyní vaše následná otázka, pokud chcete. Já vám děkuji mnohokrát za odpověď. Ráda bych si ještě vrátila k té části digitalizace, o které jste také říkala. Když se podíváme na rozdělení portfolií, tak tady se v podstatě kultura a digitalizace odděluje. Jak jste říkala, Digitalizace je velikou výzvou a velikou příležitostí pro kulturu. Dívám se také na možnosti, které tam vzniknou třeba pro vytvoření určité evropské mediální scény, což je tedy téma, které vy jste nedostala popisu práce. A zajímalo by mě, jak bude vypadat práce ve spolupráci eh, s paní komisařkou Gulár, tak aby tedy více jste vzali v úvahu kulturu a nešlo jenom o sítě, a o ty průmyslovější a rozvoj, rozvojovější aspekty. Abychom tedy skutečně v této oblasti měli evropskou politiku jako všichni, jako všechny ostatní. Děkuji, paní Gabriel má slovo. Když se podíváme na program Kreativní Evropa, já jsem měla na starosti program pro médii, zatímco pan komisař Navratič měl na starosti kulturu a nebránilo to dobrému fungování. A navíc když se podívám na své zkušenosti, bude pro mě velice důležité co nejlépe spolupracovat s paní Gulár. Zamyslím se také nad synergiemi ve vlastním portfeji. A je jich hodně. Když se podíváme na sdělovací prostředky a kulturu, tak nezapomínejme na to, že v budoucím programu Horizont Evropa v rámci druhého pilíře máme globální výzvy pro evropský průmysl a tam budeme mít novou oblast kultura, kreativita a inkluzivní společnost. Čili pro mě bude důležité, abychom se mohli podívat na to, co se dá v této oblasti udělat. Když se třeba podíváme na laboratoře kreativních inovací, o kterých se hovoří v programu Kreativní Evropa, tak si klademe otázku, jak vytvořit synergie třeba z mediální oblasti. A myslím, že to půjde. Že to půjde prostřednictvím projektu, které již nyní financujeme. Pochopitelně, že tady jsou jisté hrozby. Já jsem celou dobu během diskuse o copyrightu podporovala tvůrčí pracovníky. Je potřeba, abychom nyní definovali směry, kterými se chceme vydat. Děkuji vám. Na některé věci jste nestihla odpovědět, pokud budete chtít, tak na konci při posledním vystoupení se k tomu můžete vyjádřit. Nyní paní Jenbu, kteráž to je koordinátorka zelených ve výboru Kult. Prosím, máte slovo na minutu. Děkuji, dobrý večer. Evropa nemá jenom jednu jedny dějiny a jednu kulturu. V písemných odpovědi říkáte, že ambicí Evropské unie je respektovat veškerou diverzitu kultur, kterou je Evropa bohatá. Všichni ale víme, že jisté kultury jsou zapomínány či do, nedostatečně a zastupovány. Třeba kultury, které vznikají z migrace anebo z původní ekologi, z různých kolonií. Nebo třeba eh, lidé z venkova eh, mají problém se dostat k těmto programům. Jak zajistíte, aby všechny tyto různé kultury byly zohledněny v evropských kulturních programech? To je první otázka. A za druhé, jak zajistíme, aby eh, ta pozapomínaná Eh, území měla také přístup k těmto programům. Děkuji, paní Gabriel. Já vám také děkuji za vaše otázky. Kulturní diverzita to je opravdu naše velké bohatství. A proto chceme spolupracovat i s nástroji, které existují, eh, včetně programu Erasmus, který již funguje existují projekty, které se snaží zajistit právě integraci zapomenutých kultur, regionálních jazyků. A myslím se, že digitalizace je tady velice užitečná. Uvažovala jsem zrovna o aplikaci, která se jmenuje Průvodce po minoritních jazycích. Dávám prostě pár set jazyků, eh, pár set slov, pardon, z tohoto jazyka, abyste se s tím mohli základně seznámit. Otázka je také, jak využít nové technologie a více se takto dostat k více lidem. Myslím si, že toho dosáhneme, když Erasmus Plus bude inkluzivnější. Co se týče nadcházejícího programu, tak jsme se rozhodli, že tento program otevřeme i pro malé organizace, které by mohly vytvořit malé, malá partnerství a tak posílit svou šanci se poprvé dostat do projektu, být vybrán do projektu třeba kapitola sport, tam si myslím, že by se to dalo posílet. Zdá se, že sport velmi dobře funguje. U integrace přistěhovalců například. Tady běží projekty. A teď, co se týče prevence, abychom zabránili tomu tedy, že tito lidé budou radikalizováni, anebo že se nebudou cítit součástí kultury, tak těchto projektů můžeme také využít budu se hodně soustředovat na to, aby nový program Erasmus podporoval i takovéto akce. Já bych úplně nehovořila o tom, že bych je privilegovala, tyto programy. Myslím si, že by všichni měli mít tady rovné podmínky. Máme tady ještě velké rezervy, dostali jsme jasný signál a teď je potřeba ho naplnit. Ještě doplňující otázka? Ano, pochopila jsem, že souhlasíte s tím, že se shodujeme tady na evropském multikulturalismu, jakým způsobem to chcete skoordinovat s portfoliem pana Skinase, eh, který má vlastně v portfoliu evropský způsob života, který je třeba chránit eh, v rámci tohoto portfolia. Já se vás tedy ptám, jakou, je, pokud to tak bude, tak jaká diverzita kultur vůbec přetrvá? Paní Gabriel, já nemám ráda veškeré ty ismy, <laughs> takže už ten odchod na ten kulturalismus, to jsem neříkala, já jsem hovořila o kulturní rozmanitosti. S, místo před, s, designána na místo před Skinasem, který má na, v portfoliu ochranu evropského způsobu života. A společně budeme mít akce, které nám dovolí ne chránit negativním způsobem, ale spíše zaslat poselství, že některé komunity mohou být nám blíži, mohou mít pocit, že jsou součástí. To se týká právě také mladých. Co se týče kultury a vzdělávání, tam budeme mít mnoho projektů. Například Evropský sbor Solidarity. Bude krásné, pokud ty lidi, mladí lidé se toho zúčastní, nazbírají takto zkušenosti, budou právě pracovat například i s migranty a tímto také obohacíme naši kulturu. Je to úžasné, když vidíte ty mladé lidi, kteří po Erasmu se vrací domů. Více než 90% z nich říká, že pochopili vlastně, jaké jsou naše kulturní hodnoty. Proto si myslím, že musíme zůstat v pozitivním duchu a mít mnohem více akcí. Paní mm, designovaná komiska si je přerušena. Děkuji. Nyní pan Boka, který je koordinátorem za skupinu ID na výboru ITRE. Na jednu minutu. Děkuji vám. Evropský průmysl má e, přes 230 milionů obrat a e, vede k tvorbě e, přes milionu pracovních míst. Evropské tato evropská průmyslová odvětví eh, jsou důležité pro celý svět, ale abychom ochránili tato pracovní místa, tak musíme účinně eh, se postavit konkurenci. Když hovoříme o nových technologických výzvách, eh, tak se neobejdeme bez diskuse o snižování emisí. Eh, chceme zároveň zůstat technologicky na špici a je třeba proto alokovat určitá finanční prostředky pro eh, letecký průmysl. Souhlasíte s tím a pokud ano, jste ochotná přislíbit, že eh, právě letecký průmysl a jemu příbuzné obdrží finanční prostředky, které potřebují? No, letecká doprava je součástí tohoto sektoru, kde skutečně díky výzkumu a inovacím máme pokroky tak, že se nám daří, aby tato oblast byla zelenější. A tady připomínám, že program Clean Sky zde byl, zde je, což je program, který nám dovolil Eh, učinit skutečné pokroky. Je to program, který je nyní ve své druhé fázi a má za cíl právě díky inovacím s aeronefem snížit eh, z 20 na 30 emise. A Rada bych to zasadila do celkového kontextu. Momentálně letectví, letecká doprava a partnera Clean Sky 2 je součástí institucionalizovaného partnerství je to článek 185-186. Je tady důležité mít dobré ambice a mít výsledky do konce roku. A ještě jednou vás ujišťuji, že my nebudeme přijímat žádná rozhodnutí, aniž by parlament nebyl aktuálně informován. Pro mě je důležité si připomenout, že partnerství které chceme mít, budou taková, která budou skutečně mít nějaký dopad, která budou důležitá pro nás, pro všechny a která nám dovolí bojovat s globálními výzvami. Já nevím, jaké bude ta finální rozhodnutí, to nechci předjímat, ale mohu vám potvrdit, že letecká doprava rozhodně bude součástí těch partnerství, které jsou navrhována také proto, aby přetrvávala i v pří, příštím programem období. Pan... Doplňující otázka. Uh... Jak máte v úmyslu zapojit do všeho malé a střední podniky v oblasti růstu pokročilých technologií v Evropě? Přikládám velkou pozornost malým a středním podnikům a proto právě zmiňuji nový rámcový program Horizont Evropa. Již v rámci stávajícího programu Horizon 2020 máme speciální finanční režim právě pro malé a střední podniky. Také máme další nástroje pro podporu těchto podniků. Například jim pomáháme, aby se mohla zúčastnit konzorcí a dále jim po, také pro, po, pomáháme překládat návrhy v rámci sítě pro podniky v Evropě a při rámci příštího programu budou mít malé a střední programy velkou podporu v rámci třetího pilíře právě také s zřízením Evropské rady pro inovace. Náš cíl je, abychom vytvořili takové jednotné koncertní místo pro malé a střední podniky, abychom jim umožnili nám předkládat své produkty, své inovativní ideje a my je v tomto podpoříme, tak aby se rychleji než dosud s tím dostali na trh. Rovněž momentálně se mohou účastnit i dalšího typu aktivit, například Evropský technologický institut. Tady bychom měli zajistit synergie mezi těmito dvěma institucemi. Děkuji, pan Tošenovský je koordinátor za EKR v ITRE. Thank you. I will speak in my mother language. Eh, Budu hovořit svou mateřinou. Jmenovaná komisařko, nejdřív bych vám rád pogratuloval k opětovné nominaci. Eh, Pro mě je to ocenění a potvrzení vaší velmi dobré práce v minulé komisi. A nyní k otázce. V průběhu vyjednávání o Horizonu Europe se nám podařilo s kolegy prosadit odkaz na tzv. transformující se oblasti s vysokou spotřebou uhlí. Jak vy osobně vnímáte nutnost podpory vědy, výzkumu a inovací pro ekonomickou transformaci těchto oblastí, kde bude docházet k zásadní ekonomické změně? Je to skutečně velký problém pro celou Evropu. Budete podporovat zohlednění těchto projektů pro při přípravě strategických plánů a pracovních programů? Madame Gabriel. Oui, je soutiendrai ce type de... Ano, určitě podpořím takovéto projekty a vysvětlím proč. V regionech, které se takto transformují, vznikají obrovské výzvy. Jsou to výzvy, které máme společné. Snižovat emise CO2. V rámci Horizontu 2020 budeme investovat do technologií ukládání a využívání CO2, abychom byli schopni snížit emise. Výzkumný, výzkumné výsledky jsou pozbudivé, ale je potřeba ještě posunout techniku ku předu. To potřebujeme. Bez výzkumu a bez, bez inovace budeme těžko schopni pomoci těmto regionům. A to především z toho důvodu, že máme jasnou politickou ambici. Máme k dispozici také nástroje, abychom tuto ambici naplnili. Nicméně tyto nástroje nemůžou jít na úkor sociální spravedlnosti. A myslím na všechny, kteří žijí v těchto regionech. Jsou tam veliké výzvy. A je to propojeno i s dalšími částmi portfeje. Chceme se postarat o lidi, kteří přišli o práci a nemají dostatečné kompetence, aby byli konkurenceschopní. Takže ano, určitě podpořím takovéto iniciativy a myslím si, že budeme mít příležitost o tom hovořit podrobněji i později. Děkuji. still have time, I Máte ještě trošku času ale nevím, jestli chcete ještě něco. Aha, tak pokud mám ještě chviličku, tak bych to dokončila a řekla jednu věc. Odkazovali jsme ke spravedlivé transformaci. Já chci připomenout, že už teď jsme se do této oblasti pustili, a to nejenom v rámci výzkumu a Horizontu 2020, ale také platformou, kterou vytvořil místo předseda komise Ševčovič, která má spojovat regiony, kterých se toto týká, tak, aby se mohli společně zamýšlet nad společnými řešeními. To byl signál, který jsem chtěla vydat vyslat. Chceme pomoci těmto regionům, chceme posílit kompetence lidí, kteří tam žijí, v tom bude se hrávat důležitou úlohu školství, je to odborné, a chceme, aby eh, tyto regiony se mohly opřít o zdroje, kterým zajistí udržet si konkurenceschopnost. Pan Tošenovský, další otázka. Doplňující k Horizonu trochu z jiné oblasti, ale je to k Horizonu. Do jaké míry budete podporovat projekty v Horizonu Europe pro úspěšnost kosmických projektů, jako je Galileo, EGNOS, Copernicus, které vytvářejí úžasnou evropskou infrastrukturu právě jako příležitost pro mladé začínající vědce, eh, tvůrce, startupy, protože myslím si, že je to do budoucna úžasná příležitost a je to jeden z největších projektů evropských, možná že největší. Thank you. Madame Gabriel. To je určitě velice důležitá strategická otázka pro Evropu. 10% HDP Evropy se konec konců týká tady těchto kosmických služeb. Vy jste hovořil o Galileu, o Koperníkovi, to jsou opravdu skutečné úspěchy Evropské unie. Ukazují, že jsme schopni, pokud budeme investovat, jak jsme investovali v rámci 6. a 7. a rámcového programu, dospět ke skutečnému úspěchu. Takže budu je podporovat a o to více proto, že mají e enormní potenciál, nejenom v oblasti nových technologií, ale také z toho důvodu, že tyto kosmické služby umožní otevřít nové trhy pro nové aplikace. Přesnější zemědělství. Tady si myslím, že kosmické služby nám můžou velice pomoci a také řízení přírodní katastrofa a jejich dopadu. Tady si myslím, že nám to také velmi pomůže. A jak víte, je to součástí a, paní Goulart, jejího portfeje, takže určitě budeme spolupracovat a budete mít možnost se o tom dozvědět podrobněji více později. Děkuji. A nyní paní Matias, koordinátorka z GUE ve výboru ITRE. Máte minutu, paní Matias. Dobrý Děkuji mnohokrát, já vás vítám, paní dezignovaná komisařko. Ráda bych rychle položila tři otázky. Ta první se týká horizontu Evropa. Vy jste již o tom hovořil, že ne vždy parlament vždy byl zcela přidružen, co se týče rozvoje těch specifických programů. A nyní tady máme tu strategickou agendu pro inovaci, která je nyní na stole, návrh na stole, ovšem nedává záruky parlamentu v tom smyslu, že bude vždy řádně napojen, zapojen a proto se vás ptám, budete ochotna stáhnout tento návrh a předložit nový návrh? který by nebyl recast, přepracované znění, ale dal by skutečné pravomoci parlamentu, co by spolu legislátorovi. Druhá otázka, to se týká vědeckých, eh, společenských věd, tady to je třetí pilíř. A ptám se, jaké záruky dáte pro to, aby nebyly ty společenské vědy takto rozděleny. Není to tedy základní výkum, ale je to důležité musíme znát naše společnosti, jinak nemůžeme provozovat odpověd, odpovědným způsobem politiky. Předsedkyně přerušuje paní Gabriel. Děkuji za vaše otázky, paní Matias. Jsem měla, ano, já skutečně chci, aby parlament byl plně přidružen u těch klíčových bodů, to jsou ty strategické plány a také ty mise a partnerství a mezinárodní spolupráce. Jak už jsem řekla, pro mě je to velice důležité, aby jste vždy byli aktuálně informováni. Připomínám, že když jsme hovořili o strategickém plánu, tak jsme se shodli na tom, že bychom společně měli identifikovat ty projekty, které mají velkou evropskou přidanou hodnotu, ty projekty, které budou reakcí na výzvy, jako je klima či digitální oblast. A Rozhodně eh, vám slibuji, že plně bude eh, i nadále vám k dispozici. A eh, jakmile začnou veškeré konzultace, tak budu ochotná odpovědět na vaše dotazy. Co se týče návrhu Evropského inovačního technologického institutu, proč jsme tady navrhli ten recast? To bylo z jednoho důvodu. Jasnost a viditelnost. Institut je součástí Horizontu 2020 a bude integrovanou součástí Horizontu Evropa. Proto je třeba to připravit připravit, Nesmíme to odkládat na poslední okamžik. Již to bylo v roce 2013 značně pozměněno. Nyní je třeba, abychom tam udělali další zásadní změny pro to, abychom zajistili takovou jaksi pokojnou transformaci směrem k tomu novému programu. Já tady nechci předjímat, jaké bude to konkrétního rozhodnutí. Víme, že tady bude možnost v rámci programu nového sboru komisařů. Oni si tedy mohou říci, jaké legislativní návrhy zůstanou, které budou staženy. Samozřejmě budou plně respektovat parlament a radu v jejich roli spolu zákonodárců. Pro mě je důležité, abych vám byla nadále k dispozici a ujišťuji vás, že budu pracovat eh, odhodlaně pro to, abychom měli dobré nařízení, které nám dovolí, eh, aby ten program plně plnil veškeré své mise, takový ten trouhelník, vzdělávání, výzkum a inovace. Co se týče těch eh, společenských věd, tady jsem zcela jasná, já to chci aby plně zaintegrováno do celého programu Horizont Evropa, ne pouze do těch misí, ale také do prvního a třetího pilíře. Již proto nechci je nějak oddělovat. Já chci, abychom to vždy zohledňovali, když budeme chtít inovovat v rámci třetího pilíře, či když budeme mít um, my vlastně nějakou misi v rámci prvního či druhého pilíře. Paní Matias, ano, co se týče tady kolegové ostatní pokládali doplňující otázku, která se netýkala těch předešlých otázek, takže já půjdu v tomto duchu. A třetí, další otázka, ta se týká respektování lidských práv. Ve finančním nařízení Evropské unie článek 136 se říká, že není možné investovat finanční prostředky do oblastí, kde by, vedli, kde by se vedlo k tomu, že to bude zásadním způsobem prožívat lidské práva, ale Horizon 2020 dá mnoho peněz do vojenského průmyslu v Izraeli, a nedávno byla podepsána dohoda s Marokem. Dobře víme, že Maroko má okupované území a to je západní Sahara. Jak, eh, paní komisař, chcete chránit lidská práva a zabránit tomu, aby veřejné peníze byly dávány podnikům, které sami jsou eh, obviněni z toho, že páchají válečné zločiny? Děkuji. No, nevím, jestli tady chceme podpořit tento typ doplňující otázky. Paní Gabriel? Paní Ano, je třeba to respektovat v činech. To tedy znamená, že i hned, jak budeme mít informaci o tom, že něco není v pořádku, tak samozřejmě i hned budeme držovat naše etické zásady a přehodnotíme naše rozhodnutí. Neznám veškeré ty detaily, co se týče Maroka, ale souhlasím, s, vím o té záležitosti s Izraelem, jsme jasné, že ani dvojí užití, pouze civilní aplikace, musí z toho být vyjmuta veškeré možné vojenské použití a musí se tam respektovat to doložka o teritory A A samozřejmě, pokud je možné třeba mít partnery s izraelskými vědci, s nimi mám již dobrou spolupráci, co se týče vody, zdraví a informatiky. Pokud ty pravidla nebudou e, respektována v jedné oblasti, není vhodné, abychom přerušili spolupráci v jiných oblastech, kde respektována jsou. Samozřejmě bych potřebovala více detailů o těch případech, e, o kterých se zmiňujete, ale až je budu mít, tak se na vás ráda obětovně, opětovně obrátím. Děkuji. Děkuji. Děkuji a na další kolo otázek předávám slovo spolupředsedkyni paní Verdaj. Jako další Hanna Virkunen za EPP. Děkuji. Děkuji paní předsedající, paní komisař, paní kandidátko. Jak je známo, Horizon Europe je klíčový pro budoucnost Evropy a implementace toho dostivého projektu bude takovým průbířským kamenem pro vás jako komisařku. Jak už jste sama řekla, zahájili jsme novou kapitolu spolupráci mezi institucemi a rovněž i z pohledu stabilizačního plánování. Nyní se hovoří o tom, že parlament by měl být extenzivním způsobem konzultovat blokován u jakýchkoliv záměrů a plánů. A jsem ráda, že sama eh, takto zmiňujete, že budeme eh, konzultováni například u návrhu strategických plánů, partnerských projektů a tak dále. Mm, doufejme, že se budete zároveň i zabývat našimi obavami či eh, záležitostmi, které chceme zmínit. Když se zmiňujete, že bychom se měli scházet jaksi pravidelně eh, k této záležitosti, zajímalo by mě, co to bude znamenat v praxi. Komisna Gabriel. Paní komisařko, prosím. V praxi. No, jak jsem říkala, nepůjde jenom o výměnu papíru a o vzájemně setkávání. Já bych ráda, aby ta pravidelná zasedání, která máme, se týkaly těch témat, které jsme si zvolili, i těch, kteří, se, které se a, přidají. Abychom prostě jednou měsíčně se sešli a abychom viděli, jak se co posouvá kde. Dalo by se to udělat v rámci, který vám bude vyhovovat. Může se třeba setkat každý měsíc s koordinátory ve Štrasburku. Nebo se mohu účastnit eh, vašeho zasedání ITRE pravidelně informovat. A obrátím se na své služby, aby vytvořili skutečnou informační kampaň. Já bych ráda, aby ve všech členských státech jsme se objevili a prezentovali tam nový program a šli zemi po zemi brali v úvahu specifika jednotlivých členských států, abychom mohli hovořit o výzvách, které se snaží řešit strategickým plánem, a pracovním plánem a jeho prováděním. A znova chci připomenout, že v podstatě žádné rozhodnutí nemůže padnout, aniž by do toho byl předběžně zapojen parlament a ITRA, aby byl následně informován. A z toho důvodu právě věnuji tolik pozornosti těm misím a těm partnerstvím, tak abychom spolu s vámi mohli rozhodnout o programech a institucionalizovaných partnerstvích, které financujeme. Chceme to mít hotové na začátku roku 2020, tak abychom mohli připravit následnou realizaci. Děkuji, máte proti následnou otázku? Ano, paní předsedkyně, týká se horizontu Evropa a rozpočtu už jste se o něm byl zmíněn několikrát zde, ale právě jedním z hlavních témat, jak pro tento výbor, tak vlastně i srdcem eh, naší činnosti je, zda bude zvýšen. Parlament žádá, aby byl navýšen na 120 milionů eur a já ráda slyším, že to podpoříte i vy. No ale samozřejmě, že nyní už je balon v rukou členských států. Jak máte v úmyslu přesvědčit členské státy, aby s takovýmto navýšeným rozpočtem souhlasili? Je to samozřejmě ošemetná záležitost a ještě se chci odvolat na období eh, roku 2015, kde se dvě miliony miliardy um, snížily v rámci toho rozpočtu a převedly se do strategických investicí a 3,5 e, 5 e, milionů z Horizontu Evropa e, bylo alokováno do Invest EU. Ale jak my můžeme zaručit, že i to prospívá výzkumu a jak se může tento nástroj použít nezávisle na ostatních? Merci beaucoup. Děkuji za vaše otázky. K první otázce. Nebudu opakovat to, co jsem řekla. Myslím si, že dnes je velice důležité uvědomit si, že pokud teď nebudeme investovat, tak za pár let se Evropa dostane do situace, která už nepůjde napravit. My jsme uh, u minulé vlny si to nechali utéct, u další vlny máme šanci. A proto je potřeba do toho investovat. Nemůžeme si dovolit neinvestovat. Když se podíváme na Spojené státy jako našeho největšího konkurenta, tak je jasné, že ve výzkumu, v inovacích, v technologických inovacích jsme dostatečně neinvestovali. A tam, kde nás to bolí ještě více, jsou investice podniků do této oblasti. 0,36%, 1,36% versus 2, něco. Koreje, eh, v Jižní Koreji dokonce přes 3 Potřebujeme obrovské investice do těchto oblastí. Máme velké, ale je to pořád na 2,06 Potřebujeme 3 Pár příkladů. Když se podíváme na země, které dosahují 3 tak vidíme, že tam rostou platy, ale že to vede také k tomu, že i v ostatních oblastech vytváříme pracovní místa a dáváme lidem šanci. Nejde jenom o regiony, kde se teď eh, těží uhlí, určitě i o jiné. Jako další paní Petra Kameve, koordinátorka za KUL, za socialisty a demokraty. Děkuji. Děkuji, paní Gabriele. V budoucnosti budete mít za úkol podporovat evropský kulturní a kreativní sektor, k tomu nesporně patří i audiovizuální média. Audiovizuální obsahy a média jsou úzce propojeny s kulturou. Ten podprogram pro média, tedy program Creative Europe a také samozřejmě audiovizuální média sama o sobě, pro které jste doposud byla příslušná velice úspěšně. Nyní ale to již nebude vaše portfolio, ale bude to portfolio komisaře pro vnitřní trh. Jak chcete tedy zajištit, že budoucí komise bude nadále podporovat politiku audiovizuálních médií a nebude se na to podívat pouze z perspektivou trhu, ale zaměří se právě na kulturní a společenskou roli a odpovídajícím způsobem ji zohlední a podpoří. Paní Gabriel? V rámci současné situace zajistíme co možná nejlepší spolupráci. Už to tak bylo, já už jsem to tady zmiňovala. A tady musíme maximálně synchronizovat naše, naše činnost s paní komisařskou Silví Gulár. Když se podíváme na rozpočet Kreativní Evropy, toho programu, tak není až tak veliký. Já musím říci, že já se pokusím vytvářet eh, synergii z možností, které již existují v rámci eh, horizontu Evropa. Já doufám, že co se týče kultury, kreativity, inkluzivní společnosti, že se nám to podaří dobře vyřešit v rámci horizontu Evropa, co se týče druhého pilíře. Tady musíme reagovat na světové výzvy. Nemůžeme i nadále tady vytvářet tu divizi, ty, to rozdělení. Pokud budeme mít taková to rozdělení, tak to povede ke slabosti. A my bychom měli společně vytvářet naše akce. A dále jedno z inovačních společností v rámci Evropského inovačního technologického institutu chce vytvořit nový KIK v rámci roku 2020 právě pro evropský kreativní průmysl. Tady je důležité zvážit možné synergie, podívat se na to, jak mohou a jak by měli spolupracovat s tím, co již bylo učiněno v rámci horizontu Evropa. Pro mě to řešení je toto. Bude to skutečná výzva, bude třeba, abychom se neustále koordinovali s ostatními, spolupracovali a zajistili, že ty aspekty, o kterých jste hovorili, aby skutečně to audiovizuální nebylo pouze v rámci programu média, ale abychom našli další možné propojení s výzkupem, s inovací, prostřednictvím Horizontu Evropa a Evropského inovačního a technologického institutu. Pro mě je to velice důležitá věc a já se tomu během příštích měsíců budu velmi věnovat. Děkuji, pane eh, Kamerabot. Máte doplňující otázku? Ano, asi by bylo také smysluplné, aby relativně malý program, to je program Kreativní Evropa, nebyl nadále rozdělován. Vy jste tedy přislíbila krásně, že jste na straně parlamentu, pokud jde o navýšení prostředků pro Horizont. Platí to také o navýšení prostředků pro kreativní Evropu, kde si parlament vyžádal zdvojnásobení a, ta, a také pro Erasmus+, Plus, kde jsme jako parlament žádali strojnásobení. Bylo mi to nutně důležité, neboť právě kreativní Evropa je chronicky podfinancovaný program, kde bychom mohli udělat mnohem více kdybychom měli více peněz, je tam mnoho dobrých projektů a to též platí i pro Erasmus+. Chcete i v této věci na straně parlamentu a společně s námi pokusíte se přesvědčit radu o tom, že je třeba do těchto programů dát více peněz, paní komisařka Gabriel? Ano, já si myslím, že už jsem vlastně odpověděla tím, co jsem udělala během posledních dvou let. Eh, eh, už tehdy slyšení jako komisařka pro digitální oblast, i tehdy jsem říkala, že by bylo hodné podpořit program média, také kreativní Evropu. Co jsme dokázali? 30% navýšení a 40% v tom, co jsme chtěli a já chci to takto zajistit. A budu dbát na to, abychom tady měli synergie, aby ty peníze, které možná nebudeme mít pro kreativní Evropu, byli moc, moc, jsme mohli použít nějakým způsobem právě tím, že vytvoříme ty synergie. Máme asi 52 miliard v rámci Horizontu Evropa pro kulturu, kreativitu, inkluzivní společnost. Samozřejmě, že to bude asi, eh, nebude to těch 609 milionů Evropu pro kreativní Evropu, ale já si myslím, že to navýšení bude třeba mít v tom rámci, jak jsme to požadovali, tak abychom zajištili ty prostředky, ale zároveň je nutné maximalizovat veškerý možný dopad všech programů prostřednictvím synergií. Děkuji a jako další Martina Dlabajová, jako koordinátorka na ITRE za Renew Europe. Milá ehm, paní komisařko, dezignovaná pro toto nové portfolio. to eh, eh, Velmi pozitivní výzvu, protože propojit tak důležitá témata a věnovat jim náležitou pozornost určitě výzva bude. Vy jste zmínila, že je potřeba udělat vše pro podporu talentu a know-how, které máme v Evropě a můžeme být na něj pišní. Eh, je potřeba si jasně říct, že ta podpora musí týkat nejen velkých, ale i malých hráčů. Malé a střední podniky už tady dnes byly zmíněny a jednoznačně představují páteř evropské ekonomiky. I přesto, že jejich podpora patřila k prioritám odcházející Evropské komise, často spíše zaznívala kritika, že ve skutečnosti toho pro ně mnoho neudělala. Vy jste se krátce dotkla možností v třetím pilíři Horizontu 2020, ale mě by zajímalo ještě konkrétně, jaké klíčové iniciativy a kroky na podporu malých a středních podniků, kterých v Evropě napočítáme více než 24 milionů, představíte a dotáhnete dokonce vy osobně. Děkuji. Frau Gabriel. Paní Gabriel. D'abord, je ne suis já nesouhlasím s tím, že neděláme v rámci Horizontu 2020 pro malé a, velké, malé a střední podniky. Můžeme ale toho dělat víc a můžeme to dělat lépe. V rámci Horizontu 2020 jsme měli 20% cíl na účast malých a středních podniků a to jsme překročili, je to 25% a více. Chtěli jsme mít také jedno správní místo, prostřednictvím kterého se budou moci na to obracet malé a střední podniky, jakožto cílová skupina. Parlament navíc řekl, že 70% toho rozpočtu půjde na malé a střední podniky. Takže já jsem chtěla opravdu zdůraznit možnost pokračovat v této podpoře. Dosáhli už jsme první výsledku. Máme první zprávu a Evropské rady pro výzkum. Vidíme, že více než 10 miliard euro se dostalo pře, mezi více než 4 tisíce malých podniků, 4 600 dokonce, nebo 500 malých podniků. A když se podíváme na to, jak to vypadá s těmi akcelerátory v malých a středních podnicích, tak na jedno euro investované v tuto chvíli dostaneme 2,34 eura. A to si myslím, že je skvělé. Co bych s tím chtěla udělat ještě já? Chtěla bych, aby všechny malé a střední podniky ve všech regionech o těchto možnostech zna- věděli. Aby měli opravdu jasno v tom, že Evropa není žádný uzavřený klub. A právě proto bych se ráda soustředila na Evropský institut inovace a na jeho činnost, protože i tam vznikají iniciativy, které mají za cíl posílit inovaci v regionech mezi malými a středními podniky. Co se týče kritiky nedostatečné otevřenosti, ano, souhlasím, ale je potřeba se podívat na různá centra. Máme řadu takovýchto sítí v Evropě, které jsou opravdu výjimečné. A já jsem chtěla vyslat signál, že potřebujeme podporovat malé a střední podniky, ale malé a střední podniky všude v Evropě. Děkuji. Máte doplňující otázku, paní Dlabajová? Ano, Evropskou radu pro inovace, tedy, tedy samozřejmě iniciativu, která má podporovat excelentní evropské inovátory. A ta na podporu právě malých a středních podniků a také startupů plánuje vyčlenit minimálně 70 prostředků ze svého rozpočtu. Ale když si vezmeme v potaz, že v Evropě těch 24 milionů malých a středních podniků tvoří nějakých 99,8 všech společností, není ten cíl 70 pořád ještě málo ambiciozní? a jak vy zajistíte, že budeme znát potřeby malých a středních podniků, že je opravdu vyslyšíme a budeme je umět synergeticky propojit, protože třeba malé a střední podniky raději využívají granty než jiné typy financování. Jak to udělat, abychom je společně uměli vyslyšet? Děkuji. Mrs. Gabriel, please. Je, je pense que le... Ano, rozpočet nikdy nebude stačit, abychom vyhověli potřeb všech a proto jsem hovořila o synergii a že je potřeba mluvit o dalších možnostech, protože nemáme jenom ty akcelerátory, nemáme jenom Evropskou radu pro inovaci. Já jsem třeba zrovna uvažovala o Invest EU a části pro malé a střední podniky. Tady si myslím, že jsou také veliké možnosti. V každém případě bude potřeba dále podporovat malé a střední podniky, nejenom poslouchat, co potřebují, ale opravdu jim dát možnost, aby přetavili své myšlenky v činy. A proto jsem trvala na tom financování včetně nyní během horizontu 2020. Je potřeba financovat, aby se účastnili práce konsorcí, aby se mohli setkávat s partnery, kteří je vyslechnou, aby se mohli sdílet své eh, schopnosti a dovednosti, aby se mohli účastnit cítit. Ano, nemáme tady eh, v rámci Evropské eh, rady pro inovace nebo toho jednotného správního místa žádné magické řešení, ale když se třeba podíváme do regionálních fondů a Invest EU, tak si myslím, že tam budou další možnosti, která bude přidána k té podpoře, kterou už máme k dispozici v tomto stávajícím rámci. Děkuji. Já vám děkuji jako další mm, Petr Palach za výbor Kult za EPP. Děkuji za slovo. Vážená Paní komisař, kandidátko na komisařko, moje otázka se bude týkat kvalitního inkluzivního vzdělávání. Evropská komise v současné době vede řízení proti třem zemím, které umístují neevropské děti do speciálních škol. V mém případě ty též děti už byly ve své zemi původu zařazeny do těchto škol v zmizivou šanci eh, tím, že uspějí. V jiných zemích dokázali mm, studovat na univerzitě a jsou nyní plnohodnotnými občany eh, ve své nové zemi. Je to tedy něco, co souvisí i s úrovní vzdělávacího systému eh, v dané členské zemi. Mě by zajímalo, jak chcete přesvědčit členské státy, aby nastavili svůj vzdělávací systém tak, aby každé dítě, včetně romského dítěte, mělo přístup ke kvalitnímu vzdělávání vzdělávání tak, aby dokázalo využít maximálně svých zručností a schopností a uplatnit se na pracovním trhu. Paní Gabriel, prosím. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát za vaši otázku, které se týkaly diskriminace. Tady připomínám, že toto je v odpovědnosti DG Just a odpovídajícího komisaře pana Rendense. Já osobně samozřejmě vždy ho budu sensibilizovat, kdy budu moc. Ano, celá léta tady hovoříme o tom, jak obtížné pro romské děti, aby byly informovány do klasického vzdělávacího systému. Myslím si, že bychom také hlavně měli experimentovat. A když říkám experimentovat, říkám to, protože tady mám na mysli jeden projekt, to je projekt In School. To jsou takové nové inkluzivní školy, 31 škol v pěti zemích, které se právě snaží nejenom soustředit na romské děti, ale, a to je ta novinka, pracovat zejména s rodinami a s komunitami. Samozřejmě ta změna ne, nenastane pouze tím, že budeme se zaměřit v naší práci pouze na děti a na vzdělávací systém. Je třeba se zaměřit také na rodiče a komunity a více se zapojit a vyvíjet větší úsilí na lokální úrovni. Tento projekt Eh, samozřejmě ještě není dobře připravený a uvidím, jak to bude vypadat. Zatím tady máme 31 škol v pěti různých zemích a možná toto by bylo možné téma, o které bychom se mohli opřít a budoucnosti eh, na základě tohoto něco vytvořit. Ano, inkluzivita to je pro mě vždy klíčové slovo. Já bych byla ráda, kdybychom měli více projektů, které by zohledňovaly lokální specifika komunit, ale zejména, které by se skutečně šířily dál. já rozhodně slibuji, že se tomu budu věnovat více. Máte doplňující otázku? Máte doplňující otázku pro... Vážená paní Gabriel, projekty v evropských komunitách realizujeme už minimálně 20 let a já vám s jistotou mohu říci, že mnohé z těchto projektů nebyly až tak úspěšné. Já se eh, narážím na systémová opatření a jak už jsem se zmínil ve své první otázce, jde nám o to, že v jedné zemi jsou romské děti, které jsou úspěšné a e, v jiné zemi, pokud ty děti migrují, tedy v té cílové zemi, do níž migrovali, jsou úspěšné, ale v té své zemi původu nikoli nutně. Jak je možné zatlačit na členské země tak, aby upravili příslušným způsobem svůj vzdělávací systém, aby nezávisle na tom, v jaké zemi to dítě žije, aby mělo šanci na úspěch, aby získalo kvalifikace, aby to bylo předurčující pro pracovní trh pro to dítě. Prosím, paní Gabriel. Vy jste to velice dobře vyjádřili. Tady musíme vyvíjet nátlak na členské státy. Já k tomu využiji nástroje, které máme k dispozici. Na komisi budu samozřejmě vždy respektovat odpovědející kompetence. Evropský semestr, měli bychom více ho vyučítat systémovým způsobem s našem dialogu členskými státy. Evropský semestr by Členské státy nevždy se drží těch jasných doporučení ta by měla být ještě více přizpůsobená národním systému, aby se zohlednily takovéto příklady, které tady uvádíte či například jisté reformy, které proběhly v tom členském státu. Já rozhodně vždy to budu zhodněvat právě v těch doporučeních v rámci evropského semestru a budu se snažit eh, vytvářet povědomí v členských státech. Samozřejmě je to jejich kompetence, ale když se nám podaří vytvořit určitou evropskou citlivost, evropské povědomí o otázkách inkluzivity, tak si myslím, že vytvoříme lepší možnosti pro to, aby se v této věci pokročilo alespoň v těch nejnaléhavějších záležitostech. Vám děkuji jako další místo předsedkyně výboru ITRE Patricia Stoja. Eh, děkuji, vážená paní kandidátko. Neustále zdůrazňujeme význam podpory pro malé střední podniky, pro startupy. Mnoho projektů se pak vlastně zúročuje mimo území EU. Ujímají se ho totiž naši konkurenti. Jak se chceme vyhnout tomuto údolí smrti pro projekty? A pak využívání veřejných prostředků. Jistě je správné, že se investuje do produktů, které třeba ještě nedozrály pro tržní využití. Na druhé straně však eh, si myslím, že bychom měli uvažovat i o dlouhodobém eh, kapitálu, který trpělivě využijeme pro dlouhodobé investice. Je to stotožnitelné s riskovým kapitálem? Chceme zde, aby vše bylo lépe vyhodnocováno. Jak máte v úmyslu radit Evropské radě pro výzkum? Jaká kritéria budeme používat pro hodnocení, o jaký typ investice jedná a jaké kritérii musí hodnotitele využívat? Děkuji mnohokrát, paní Toje. Eh, ano, to, co chceme, co to chceme i prostřednit, to je vlastně využívání výsledků, ale samozřejmě také jako komercializace. A tady se dotýkáme těch výzev. Jsme silní ve vědě. Jsme tady na špičce. Ale spoždění máme právě v oblasti inovací. A proto já se velice zaměřím na nutné změny, proto abychom tu kulturu využití a komercializace mohli vlastně integrovat do možného využití a zapojit tam také univerzity. E, pokud mi dovolíte, tak já bych ráda se setkala s evropskými univerzitami. Máme 17 spojenectví, která jsme nyní vybrali. A pokud tuto kulturu vlastně využívání výsledků znalostí, valorizaci výsledků znalostí a transferu z rezultátu zapojíme, bude to vhodné. V opačném případě budeme mít neustále vlastně tu ztrátu. Eh, DG Research 12. z organizace konferenci, která se bude týkat právě zhodnocení vědomostí. Jaké jsou osvědčené metody? Podíváme se na to, co je v členských státech je. A já doufám, že společně s vámi, s parlamentem, se zamyslíme na tě, jaká by byla ne ta nejnaléhavější možná opatření, pokud Evropská rada pro inovaci, co se týče té selekce, nabírání těch zprávců projektu, to právě probíhá, doufáme a budeme dbát na to, aby to byly osoby, které budou velice schopné, budou mít výborné kompetence nejen v oblasti nových technologií. Nám jde o ty disruptivní ekologie, ty průlomové. A samozřejmě toto budeme také zohledňovat při výběru personálu. A já bych zašla ještě dál. Já se obrátím na Evropskou radu pro inovace a budu chtít, aby vždy dávali informace parlamentu, jak to vypadá, v jakém stádiu jsou, co se týče výběru projektů a financování. A myslím si, že velice rychle, po něka měsících, se tady naučíme vytvářet konstruktivní, obohacující dialog a my vždy budeme tedy zohledňovat parlament vám děkuji. Máte ještě doplňující otázku, paní Toja? Queste precisazioni eh, signora commissaria. Ano, děkuji za takto podrobnou odpověď, paní komisařko. Já bych, paní kandidátko, já bych ráda, aby vás brzy mohla oslovit jako komisařku pro výzkum, inovace a vzdělávání. Tady si myslím, že skutečně záleží na tom, abychom jakékoliv pozitivní zásahy do těchto oblastí podpořili s tím, že se zamyslíme, jakým způsobem můžeme zúročit i ostatní fondy, které technicky jsou mimo Horizon 2020, ale jsou souběžné, například evropské fondy jako Invest EU, Digitální Evropa a tak dále. Tam musíme pomáhat místním samozprávám, regionálním orgánům, startupům, malým předním podnikům, aby mohli různých fondů využívat synergicky. Tam jsou různé postupy, různá kritéria, takže ono se těžko dá tato synergie eh, prosadit někomu mimo. Tady komise musí pomoci. Co si o to myslíte? Děkuji mnohokrát, paní Toje. To je samozřejmě také výzva na komisi aby ty synergie nezůstaly pouze na papíře. A věřte mi, velmi rychle člověk vnímá, jak je to obtížné. Já jsem již hovořila o Invest EU, ale také jsem rozvojila o, fondech regionálního rozvoje a evropském sociálním fondu, co se týče toho teamingu, když chceme mít, vytvářet centra excelentnosti, tak tady je důležité, aby Evropský foj regionálního rozvoje nám pomohl vytvářet infrastruktury. A ta infrastruktura může být potom samozřejmě v rámci kolaborativního projektu spolufinancovaná z Horizontu Evropa. Také nám Evropský sociální fond nám může posilovat kompetence. Bez kompetencí nedospějeme k našemu výsledku. A zase musíme spolupracovat s regiony. Já tedy řeknu svým službám, aby dříve než bude zaveden Horizont Evropa, aby se vydali do regionů zemí, aby hovořili o Horizontu Evropa, aby se dívali na to, jaké jsou konkrétní potřeby přímo na místě. Vždy jsme měli mnoho různých debat, krásné konference o svědčených metodách, ale ty nebyly aplikovatelné tak, jak my jsme si to představili. Takže já bych velice ráda zahájila práci na tomto, ale ta výzva je skutečně v těch detailech. Děkuji jako další Gina Dowding za výbor ITRE za zelené. Děkuji. Mé otázky se týkají mainstreamingu klimatu Výzkum a inovace jsou klíčem k tomu, abychom dosáhli klimatických cílů do roku 2030, tak jak už bylo přislíbeno. Zatím nám statistiky naznačují, že samotný horizont v současné podobě toho cíle 3,5% eh, nedosáhne a zároveň jsme kritizováni za nadhodnocování příspěvku členských států. Tedy zelení mají obavy, že i klimatické cíle celé horizontu dopadnou stejně. Jak tedy vyhodnocujete přispění ambicí na rok 2050 z pohledu horizontu? Zavážete se, že eh, střihneme, že omezíme podporu těch projektů výzkumu a inovace, které nepřispívají, případně poškozují klima. Jak se budeme snažit zaručit, aby horizont právě naplnil ty klimatické cíle mírou minimální minimálně 35%, jak se to bude separátně vyhodnocovat a jak chcete konkrétně reagovat na jakékoliv nedostatečné plnění. Děkuji vám za vaše otázky. Ano, my jsme si stanovili cíl 35% na klima. A je jasné, že u horizontu 2020 se nám to nepodaří, jsme na 30%. Ta procenta měříme určitým ukazatelem. Je to nástroj, který máme od OECD. Všechny politiky svou, svým rozpočtem přispívají boji s klimatickými změnami. Máme první cíle 100%, 40% pro druhotné cíle a pak to tak dále. Já si uvědomuji, že ten systém není úplně dokonalý, že jsme se dostali na 30% a že těch 35% jsme nedosáhli. Ale co se týče horizontu Evropy, tak je jasné, že i nadále budeme využívat tyto kategorie markru z Rio, abychom to mohli měřit. Očekávám ale určitá zlepšení. Především bude potřeba informovat všechny, kteří se účastní hodnocení, aby to měli na mysli, když připravují tato opatření a že také potřebujeme kvalitnější data. Tady jste zmínila jednu otázku a tady jsem otevřená. Je velice důležité, abych probíhala následná opatření. Ve chvíli, když si uvědomíme, že něco nefunguje, tak bychom měli být schopni do toho co nejrychleji vstoupit. Už teď máme k dispozici hodnotící mechanismy, které probíhají každý rok. A možná, že u klimatu bychom tady také mohli se snažit více, to je jasné. Chceme-li dosáhnout úspěšné ekologické transformace a chceme mít zelený pakt pro Evropu úspěšný, tak bez výzkumu a inovace to nepůjde. A z toho důvodu pochopitelně podpořím všechny projekty, které nám umožní snížit emise a dosáhnout větších investic třeba do vodíku anebo do jiných řešení, které třeba v tuto chvíli ještě neznáme. Nejenom Horizont Evropa, ale obecně také i Evropská rada pro výzkum. Do you have a follow-up? Děkuji, paní Darling. Máte doplňující otázku? Ano. Když vezmeme v úvahu, že většina příspěvků k plnění klimatických cílů bude v té programové části, jaká opatření chcete přijmout, abyste posílila ty pilíře ze stola nahoru v smyslu výběrových kritérií, hodnotících kritérií, konkrétní příklad. Jak chcete zajistit, že například v rámci projektu Evropské inovační rady, zejména v odvětvích spjatých s klimatem a v té zelené technologii, že oni nebudou vytlačeni biotechem nebo i KT a e, těmi odvětvími, kde, zaruč, kde jsou převážně zaručen rychlejší, je zaručena rychlejší návratnost investic. Chceme-li, chceme-li zajistit, aby se nevybíralo podle jiných kritérií než těch, které věříme, tak to musíme zajistit transparentnosti. Pokud opravdu chceme vědět, jak Evropská inovační rada vybírá své projekty, tak musíme dostávat pravidelně o tom informace. Ráda bych také upozornila na další typy nástrojů, které můžeme využít, především těch digitálních. Minulý týden v rámci Dne výzkumu a inovací jsme spustili novou platformu. Paní Toja se také zajímala o výsledky horizontu. Potřebujeme maximum informací k projektům a k jejím výsledkům, tak abychom jim dali větší možnosti tak aby možní uživatelé také přesně tyto informace měli k dispozici. Já si tedy myslím, že digitálně by se ještě více dala zlepšit transparentnost. Pořád se hovoří o tom jednotném správním místě, o tom eh, jednom okýnku, takže to by se mohlo využít i pro toto ověřování informací. Děkuji. Další na seznamu John Antonio Dare, výbor Kult eh, za um, jde. Děkuji. Jako kandidátka na novou komisařku pro mládež a inovace, tak tady můžeme říci, že komise pozapomněla na další záležitosti, jako jsou kultura, vzdělávání a tak dále. Nevím, zda to má znamenat, že paní von der Leyen nezáleží na kultuře, ale nyní už otázka, jaké nástroje má komise v plánu, aby právě bylo chráněno kulturní dědictví, abychom mohli investovat více do kreativního průmyslu kulturního a jak chceme tvořit skutečnou síť, evropskou síť univerzit a kulturní sítě. No a nakonec, co zde ještě nezaznělo, totiž sport a lidé s postižením. Jaké finanční nástroje bude komise prosadit prosazovat, aby zajistila inkluzi lidí s postižením v oblasti sportu? Paní, paní kandidátko. Děkuji vám za otázky. Především podporuji malé a střední podniky. Především v oblasti kultury, protože tam si myslím, že můžeme skutečně se spolehnout na inovativnost a kreativitu těch podniků. A budu na to upozorňovat. Teď, co se týče kreativní Evropy. Tady máme trans od, nebo průřezové odvětví a tady je možné vytvářet kreativní inovační laboratoře. Je to pilotní projekt a mě by, já čekám na to, abych viděla, jestli malé a střední podniky se toho budou nějak více účastnit. Rozhodně je v tom budu podporovat. Pak tam máme druhý pilíř v horizontu Evropy, a tady si myslím, že bude potřeba, abychom zviditelnili již existující příklady. Co se týče evropských univerzit, tak tady jsme teprve na začátku cesty. A Oni se poprvé sejdou 7. Eh, listopadu. A první otázka, kterou položím, je, jestli máte společnou strategickou vizi a jestli se chcete ubírat společným směrem. Položím otázku, zdali všichni chceme společný strategický program projektů, které mají posílit mobilitu. Projektů, které zajistí, že vzdělávání a odborné školství bude zohledněno. To je konec konců téma, které jsem velmi podporovala, protože teď je potřeba, aby se to začalo řešit. Ano, je to výzva, je to velká výzva, a myslím si, že výzkum nám tady může hodně pomoci. Už nyní. Bude to nezbytné, pokud se nechceme za pět let dostat do situace, kdy budeme mít na jednu stranu evropský výzkumný prostor a na druhé stranu evropský vzdělávací prostor, které budou odděleny. Já k tomu chci přistupovat otevřeně, chci se soustředovat na inkluzivitu i na osoby se sníženou pohyblivostí, Tady si myslím, že existuje prostor pro uh, propojení s cenou pro města, která více pracují pro uh, lidi s, se sníženou mobilitou. Máte doplňující otázku? Eh, spíš bych si dovolil trochu reagovat, či dnes takovou žádost. Lidé s postižením Evropu skutečně potřebují. Potřebuje, musíte pomáhat všem, kteří to potřebují jako lidi s nevýhodou. A máte k tomu možnosti, eh, nespočetné možnosti. A já vás žádám, abyste skutečně jejich situaci vzala v potaz. Chcete na tuto žádost odpovědět? Ten Projekt je krásný, možná je dobré se zamyslet nad tím, že bychom také měli program Evropy i pro sport. Děkuji a jako další je na seznamu paní Dačeme Báda, koordinátorka ve výboru KULT za EKR. No, you can hear. Thank you very much, Chair. Ano, děkuji, paní předsedající. Ursula von der Leyen ve své agendě pro Evropu hovoří o pozici EU, co by globálního lídra ve vědách, která bude přitahovat ty nejlepší ve světě. Nesmíme ale zapomínat, že ta eh, válka, ta soutěž o mozky není pouze externí, ale vede i k interním tenzím a k soutěži v rámci EU, například východ proti západu. Tam máme čistou migraci E, západnou, ze střední a z východní Evropy se to skutečně dá nazvat e, odlivem mozku, který vážným způsobem má dopad na udržitelnou budoucnost těchto e, středo- a východ Evropanů. Nemůžeme hovořit o úspěšné politice soudržnosti, pokud něco takového nezastavíme. Moja otázka, jak si představujete design evropského prostoru pro vzdělávání a výzkum, abychom měli rovnoměrněji rozložený kapitál mladých, talentovaných lidí. Děkuji vám za otázky. Jenom velice stručně. Ráda bych přispěla k tomu, aby evropský prostor pro výzkum byl posílen a určitě právě se budu snažit zabránit tomu, aby nám odcházely dobré mozky jinam. Evropská rada pro výzkum se opravdu stala příkladem toho, že ti nejlepší výzkumní pracovníci mohou chtít do Evropy. A že ti nejlepší výzkumní pracovníci chtějí zůstat v Evropě. U Evropské rady výzkumu ano, jsme pochopitelně pišní na těch šest Nobelové, za těch šest Nobelové, který jsme dostali. Nicméně, jeden výzkumný pracovník, který je z tohoto financovaný, navíc ještě v podstatě na sebe nabalí dalších šest výzkumných pracovníků. A vzniká tady nová generace a máme v podstatě 50 milionů postdoktorantů, kteří pracují na 50 tisíc, pardon, kteří pracují na takovýchto projektech. To je jedna věc v některých částech Evropy máme velký problém s odlivem mozku. To je pravda. Když budeme vyjednávat o horizontu Evropy, Evropa, tak jsme v podstatě přijali určité, eh, určité závazky. Potom tady taky máme eh, program Marie Curie Sklodovské. Otázka je, jestli bychom nemohli podporovat lidi, kteří se chtějí vrátit do své země původu. Máme pilotní projekt, Generální ředitelství pro výzkum to mělo na starosti. Výzkumní pracovníci, kteří chtějí, chtěli do 13. Evropské unie, dostávali peníze z horizontu 2020. Nedostali třeba peníze, ale pak jsme jim dali druhou šanci, protože se jednalo o dobrý program. A potom v podstatě v té 13. se zvedl procent, zvedlo procento lidí, kteří tam chtěli jít o 70%. Teď daleko citlivější otázka e, platy výzkumných pracovníků. My jsme se rozhodli, že uděláme studii výzkumu těch, e, té, vývoje těchto platů a mám pocit, že z této studie se hodně dozvíme a budeme schopni na to potom reagovat. Děkuji mnohokrát. Máte prosím následnou otázku, paní Milbarde? I have a question on... Já mám otázku týkající se strategie inteligentní specializace. Jakou roli bude sehrávat při vytváření evropského výzkumného prostoru? Důležitou roli bude sehrávat inteligentní specializace. Eh, nemáme příliš mnoho šanci poděkovat Společnému centru pro výzkum, který dělá opravdu hodně a který umožňuje inteligentně se specializovat regionům. Bude to sehrávat důležitou roli, protože to ještě více posiluje synergii s dalšími možnými evropskými fondy. A uvedu příklad Evropského fondu pro regionální rozvoj který umožňuje vytvořit infrastrukturu, která odpovídá ose, která již figuruje v eh, inteligentní specializaci pro financování první části a pak navíc se dostat k financím z horizontu, aby se třeba vytvořilo středisko excelentnosti nebo nějaký projekt spolupráce. Teď bych ráda, abychom více zviditelnili regiony, které takovouto strategii mají a které jsou dobrým příkladem pokroku. Ale je potřeba udělat daleko více. Navíc by bylo velice zajímavé se podívat na iniciativy regionální inovace a právě jejich napojení na tento nástroj. Děkuji Eva Majdel Itre za EPP. Děkuji mnohokrát. Vážená paní eh, jmenovaná komisařko, já bych vám především chtěla mnohokrát poděkovat za spolupráci s Evropským parlamentem a doufám, že na ní budeme schopni v budoucnosti navázat. Když hovoříte o tom, že Evropa musí mít v oblasti technologií vedoucí pozici, tak Evropa má dva velké rivaly. Čínu a Spojené státy. A z toho důvodu programy typu Horizont Evropa musí být globální. Musí se snažit posílit konkurenceschopnost evropského průmyslu. A to technologiemi a to takovým způsobem, abychom byli strategicky autonomní. Klad... rád bych se vás zeptala, jak zajistíte, aby evropský výzkum vedl k technologiím budoucnosti. Často se jim říká klíčové umožňující technologie, ať už jsou v oblasti digitální anebo nanotechnologií. Děkuji mnohokrát za vaši otázku. Jak jste říkala, konkurenceschopnost Evropské unie vychází z průmyslu. Chceme-li jako Evropa to zvládat i nadále, chceme-li jako Evropa vytvářet výsledky, které jsme slíbili občanům, tak musíme zajistit svou autonomii. Když mluvíme o těchto klíčových technologiích, tak tam také narážíme na vytváření norem. A pokud my se nebudeme účastnit vytváření těchto norem, tak potom bude velice těžké pro nás prosadit své hodnoty. Tady třeba odkazují konkrétně k umělé inteligenci. Tady jsem velice pišná na výsledky naší práce. A to tež platí pro oblast bezpečnosti, ale i dalších partnerství. Takže už teď v rámci druhého pilíře Horizontu Evropa chceme mít tematickou oblast, která by se týkala digitální oblasti a vesmíru. Rádi bychom se soustředovali na partnerství s průmyslem. Narazila jsem na umělou inteligenci, ale kybernetická bezpečnost, konektivita, kvantové technologie, high performance computing. To jsou všechno oblasti, kde Evropa může přinést hodnotu navíc. A teď je ta chvíle investovat do těchto technologií, abych se, abychom se mohli účastnit vytváření norem. Čili pro mě v tuto chvíli je důležité využít veškeré možnosti, které již nyní máme. Horizont Evropa je na horizontu. Je potřeba využít to, co teď máme. Třeba v rámci evropských projektů společného zájmu. Třeba ve fotonice jsme to dělali a určitě se do toho pustíme i v dalších oblastech. Takže ještě jednou, pokud chceme uspět, pokud chceme být autonomní, pokud chceme naskočit na novou vlnu investic, tak je to potřeba udělat teď. Ta minulá nám utekla v oblasti teď je tedy potřeba to zainvestovat, abychom zjistili, že v této oblasti budeme autonomní. Děkuji, máte na mm, otázku následující? Děkuji, paní předsedkyně. Ano, máma. Já s vámi souhlasím, když hovoříte o strategické autonomii. Shodujeme se v tom, že to musí být priorita po členské státy, pro ty, kteří um, jednak hospodaří s těmito fondy pro priority, ale i ve smyslu toho, že některým se to až tak nedaří. Jak chcete zajistit synergii projektů v rámci Horizontu a jinými iniciativami projekty či fondy a rovněž jak by mohly jiné nástroje, které rozšířují oblast působnosti, přispět eh, pro výzkum. Větší odgovor za Evropský sociální. No, já jsem se už zmínila o Evropském sociálním fondu, Evropském regionálním fondu. Možná bych ještě mohla zmínit programy, které se týkají excelentnosti a i příspěvky členských států. To, že máme eh, tu cenu excelentnosti či ten status excelentního projektu, tento projekt urychlí. Zmínila jste se rovněž i fenoménu, že ne každý členský stát si s tím radí stejně. Některé možná potřebují pomoc a toho, té bychom se měli umout v rámci evropského semestru. Pro mě je rozšířování záběru důležité. Poprvé máme 3,3% a nyní máme k dispozici ten takzvaný teaming i jiné možnosti, ale je třeba uvažovat ještě dále. Vím, že v určitých oblastech panuje ne nedůvěra. Já přesto bych ráda zavedla monitorovací mechanismy, tak abychom se dokázali přesvědčit, čeho jsme čím dosáhli. Abychom dokázali v té následné etapě, dokázali být transparentní a uvědomili si, co ještě je třeba udělat předsedající. Připomínám všem, držme se častového harmonogramu, jinak nebudou prostor pro všechny. I vás si nás pro Mm, za výbor ITRE Renew Europe. Děkuji, eh, paní kandidátko eh, Gabriel. Blahopřeji vám k vaší nominaci. Já vítám, že se chcete chopit další iniciativy, abychom eh, likvidovali ty rozdíly v inovačním potenciálu členských států a přiblížili tu úroveň. Hovoříme i o e, generační mm, průrvě. Ale zatím, když se díváme na ty zdroje pro horizont, tak tam zatím se se synergií nepočítá. Jak si představujete přemostění toho, těch rozdílů ve výzkumu a inovací mezi zeměmi a zapojení Horizontu Europe e, do tohoto procesu. Děkuji za vaše otázky. Já už jsem o tom hovořila. Pro mě bude v rámci programu Horizont Evropa zejména důležité to podívat se na to, jako ten nový eh, počet pro ten widening, to šíření může nějakým způsobem právě zaplňovat ty mezery a přinášet řešení. Nemůžeme hovořit o společné konkurenceschopnosti, když budeme mít mezi námi tak velké rozdíly mezi členskými státy, co se týče výkonnosti, co se týče do investicí, do výzkumu a inovací a také samozřejmě co se týče financí financování a proto velice podporuji nové nástroje, zejména možnost mít, eh, se zesíťovat, dále přidružit se ke konsorcium a také bude velmi bedlivě sledovat, jak způsobem, jakým způsobem použijí členské státy možnosti, které dívají eh, ty různé fondy, aby právě vytvořily ještě více synergie. Myslím si, že budeme se snažit jaksi pokročit s tím procesem, zejména budeme chtít o členských státech, aby vytvářely synergie. Na druhou stranu je pro nás třeba, abychom přišli s jasnou definicí těch synergií, s jasnými příklady těch nástrojů. A to je podle mě něco, co ještě musíme na Evropské komisi dotvořit. A já se budu velice snažit přesvědčovat ostatní kolegy komisaře o tom, jak důležité je, aby v jejich respektivních politikách valorizovali výzkum a inovace, aby toto vše zohledňovali, aby bylo jasné, jaké typy instrumentů existují. Nejsou to pouze kohezní fonze, není to pouze digitální Evropa či Invest EU. Vše třeba je zohledňovat. Já to budu velmi bedlivě sledovat. Co se týče programu Horizont Evropa, ty synergie vidíme s 20 dalšími politikami Evropské unie. Mobilita, až po sociální fondy, vše, co je mezi tím. A proto já navrhuji, abychom dříve, než budeme dále hovořit, než spíše než o tom, jak, jak bychom hovořili o tom, jak dále více investovat pro inovace, jak to vypadá s rozpočtem, dejme si takový rok, během roku, abychom se podívali na to, jak vlastně chceme směřovat naše investice. Je důležité, abychom si vyhradili tento čas, abychom si to dobře rozmysleli, abychom si identifikovali klíčová témata. Například strategické plánování by bylo velice dobrým prostředkem pro to, jak takovéto rozmyšlení provést. Doplňující otázka? Ano. No, otázka je následovná jakým způsobem chcete přesvědčit nikoli pouze svoje kolegy komisaře, ale především členské státy, aby více z těch strukturálních fondů eh, směřovalo do infrastruktury eh, právě výzkumu vývoje a jak eh, by měli prosazovat reformu výzkumu a inovací právě v mnoha členských státech tak to nezbytné. Členskými státy tady budou mít přístup podle jednotlivých zemích. Neboť ty potřeby nejsou stejné, co se týče infrastruktury nebo některých dobrých praktik, které někdož provádí, jiný je spíše potřebuje či žádají. Já tedy skutečně to budu právě navazovat na evropský semestr, abych věděla, jaké výsledky přinesly investice do výzkumu inovací. Máme již některé dobré výsledky, čtyři země již dosáhly těch 3%, některé ne, ale mezi těmi Polsko, Česká republika, Slovensko a Bulharsku udělali mnoho úsilí během posledních let v této věci, i když tedy nedosáhli plně toho cíle. Pro mě je důležité momentálně, abych, až budu hovořit členskými státy, byla velice přesná co možná nejpřesnější, abych jim obecně neříkala, že existují synergie, ale bych jim přesně řekla, jakým způsobem v jejich specifické situaci, tím, že zohledním veškeré ty rozdíly v těch investicích, v technologiích, v těch investicích, které existují ve výzkumu a vývoji, tak to jim dám přesné příklady příklady toho, co přesně mohou udělat, aby to mohli lépe využít. Já často vidím, že je tady ta potřeba abychom nezůstávali u těch všeobecných prohlášení, ale právě hovořili specificky detailně. Děkuji jako další Claire Fox, nezařazená za ITRE i za výbor KULT. Paní Gabriel, Klíčovou součástí inovace a výzkumu, zejména na univerzitách, je akademická svoboda. A snad budete souhlasit, že v mnoha členských státech i mezinárodně je tato svoboda často ohrožena. Já bych ráda slyšela ujištění, zejména v souvislosti s předchozím portfoliem, že potřebujeme výzkum k přístupu k informacím, ale zejména um, zákon o digitálních službách umožní nastavovat parametry a tím určovat, co mohou nejen studenti, ale i ostatní občany vůbec online najít. Není tady trochu protiklad proti, um, tedy na jedné straně akademická svoboda, na druhé straně svoboda přístupu přístup k informacím. Dále se mi zdá, že je vše poměrně eh, preskriptivní a eh, instrumentalizovány jsou mm, ty výstupy. Tady se hovoří pouze o tom, zda někdo bude zaměstnaný, eh, zaměstnatelný a tak dále, anebo posilování evropské identity vzděláváním a to je vše něco, co mm, jakoby je na újmu mm, akademické svobody a otupuje výzkum, inovace a tu jejich zvídavost. Máte k tomu něco, co byste dodala? Já budu vždy ze všech svých sil hájit eh, akademickou svobodu. Budu hájit to, aby ten výzkum vždy byl veden zvědavostí, aby tady takovýto výzkum mohl být. Kolik zná, určitě zná příklady nějakých objevů právě díky výzkumu, které v tom okamžiku, kdy byly předloženy, představeny, eh, nebyly hned rozpoznány jako takové průlomové a důležité. A proto já budu velice dbát eh, na to, abychom tam měli rovnováhu mezi tím výzkumem, který nám dovoluje skutečně něco zkoumat, objevovat. Proto tady máme ten Evropskou radu pro výzkum, proto já tam chci ten hraniční výzkum, ten základní, ten je důležitý, ale dnes je rovněž velice nezbytné, abychom společně s občany si uvědomili, jaký je dopad eh, toho, že je třeba, abychom měli konkrétní výsledky. Máme tady globální výzvy, klimatická transformace, digitální věk, Každý z vás tady nanese velice důležité otázky, které se týkají také naší průmyslové strategie. Také jste hovořil o další otázce, to je otázka otevřené vědy, což je otázka, která mi leží velice na srdci, já se jí budu velmi věnovat. Dnes více než kdy jindy je třeba, aby výzkumníci mohli sdílet výsledky svých projektů s ostatními výzkumníky, aby mohli kapitalizovat vlastně tímto způsobem své výzkumy. Což se již děje, neboť publikace, které jsou například financovány z projektu Horizont Evropa, mohou být velice rychle publikovány, tam se musí respektovat jisté zásady, musí to být tak otevřené, jak možné, a tak uzavřené, jak nutné aby tady byly zpřístupňovány kvalitní údaje, ale je to oblast, kde máme ještě mnoho práce. Co se týče výzkumu, jak povzbudit výzkumníky, aby podporovali otevřenou vědu, tento otevřený přístup. To jsou tedy jako možné cesty, kterými já se vydám, ale na závěr chci podotknout, že je třeba abychom byli silní jako celek, jako celá Evropská unie. Pouze tak posílíme své postavení ve světě. Děkuji. Máme tady doplňující otázku, paní Fox. Ano, děkuji tak eh, to ráda slyším. Přesto se však domnívám, že jednou z velkých výzev je, že vlády se snaží zasahovat do univerzitních výsledků příliš často a pokud pak máte nadnárodní EU, tak se musíte soustředit na to, abyste neopakovali tuto chybu. Přesto, že nás se snažíte o něčem ujistit, hovoříte o celé řadě jiných výstupů, které čekáte od výzkumníků, takže to mi přece dělá vrázky a já bych ráda slyšela, jak je možné lépe oddělit výzkum univerzit, který děláme jako takový a pak ještě podporu i těch, kteří třeba na univerzitu vůbec nejdou. Já jsem se vydala do továrny Rolls-Royce v Berli, to je severozápad Anglie a tam jsem hovořila s těmi zaměstnanci a když hovoříme o odlivu mozku, tak se soustředíme na univerzity, ale já jsem zjistila, že právě některé velké mozky našich učňů našich vzdělaných eh, zaměstnanců, na ně zapomínáme, když hovoříme o inovacích. I je musíme vybíjet k tomu, aby mohli plně uplatnit svůj talent, nikoli pouze univerzitní personál. Mé poselství je velice jasné. Samozřejmě se neučíme pouze ve škole či v univerzitě nebo na pracovišti. Také samozřejmě tady máme koncepci celoživotního učení a pak je důležité, abychom získávali různé kompetence nezávisle na to, kolik nám je let nebo jakým způsobem se vzděláváme. Já bych tady rada vyslala velice povzbuzující poselství, jaký je cíl programu Erasmus+. Plus já, mně půjde o to, aby byl ještě otevřenější a opět tady mám na mysli Evropský inovační a technologický institut. Ten vzdělává, dává kompetence. A já to budu velice sledovat, velmi zblízka, které osoby jsou takto podporovány. Ne všichni musí mít takovou tu klasickou profesní dráhu. Tady je důležité, abychom měli diversifikaci kariér, personalizaci, personifikaci, aby jsme se skutečně zaměřili na osoby a také budu se věnovat toho, jakým způsobem Evropské univerzity to budou zohledňovat. A několik z posledních akademické svobody, jak jsem říkala, to je věc, na které mi velice záleží. Nejen tom svoboda výzkumu, také svoboda financování, způsob financování. Není to náhodou, pokud tady máme základní lidská práva, naší Evropskou listinu lidských práv a já se budu snažit ze všech sil, abych toto respektovala. Děkuji vám. Jako další na seznamu je Julie Ward, to je výbor KULT za socialisty a demokraty. Máte slovo. Vítejte, paní kandidátko, jsem ráda, že vás zde vidím. Já bych se ráda vrátila k otázce lidských práv nyní vidíme, že stále větší obavy nám působí útoky na média a na svobodu tvorby, autorskou svobodu a to se neustále opakuje. Jak chcete zajistit, že novináři, umělci mohou i nadále eh, plnit své povinnosti, aniž by do toho zasahovali politici? A co se týče falešných zpráv a dezinformací, to je eh, silné podminovávání našich demokracií jak chcete konkrétně reagovat v eh, prostřednictvím například vzdělávání? Jaký akční plán máte v úmyslu zavést? Děkuji mnohokrát, paní Ward, za vaši otázku. Narazila jste na něco zcela zásadního. Nemáme jenom akademickou svobodu, ale také uměleckou svobodu. A právě z toho důvodu budu věnovat této oblasti zvláštní pozornost. Nový digitální svět se vyvíjí a proto je dobré se na chvíli zastavit a zamyslet nad novými výzvami a přijít s nástroji, které jim budou odpovídat. Budeme se tedy zabývat určitě i uměleckou svobodou. Chceme k tomu mít zrovna příští měsíc konferenci. Jsou to základní hodnoty, a je potřeba krůček po krůčku je posilovat a přizpůsobovat novému kontextu. Co se týče dezinformací, tady opravdu narážíte na otázku, která je pro mě zcela zásadní. Je potřeba vyvážit svobodu slova, právo k přístupu k informacím s transparentností a odpovědností. Co se týče akčního plánu digitálního vzdělávání, chci říci, že již existuje iniciativa, kterou jsem velmi podpořila, a to bezpečnější internet pro EU. Když se podíváme na plán digitálního vzdělávání, tak dvě ze tří nejúspěšnějších iniciativ jsou iniciativy, které podporují Code Week, a bezpečnější internet pro Evropskou unii. Tedy kampaň, která by zajistila bezpečnější internet pro EU. Já jsem byla na desítkách škol Viděla jsem, že děti potřebují znát tyto nástroje a potřebují k ním mít přístup. Nikdo jim nebude vnucovat něco číst, ale jsme zodpovědní za to, abychom jim dali nástroje, které jim umožní si řádně vybrat. Kritické myšlení, možnost volby, informované rozhodování, to jsou věci, které jsou pro nás velice drahé a já určitě budu pokračovat v této oblasti. Co se týče budoucího nebo dalšího plánu eh, digitálního vzdělávání, který si za rok akce, eh, aktualizovat, tak tam bych především chtěla zdůraznit mediální gramotnost. To je zcela zásadní. Pokud chceme bojovat proti fake news, teď je potřeba se soustředit na mladé v této oblasti. Děkuji. Má Julie Ward následnou otázku? Ano, tedy, když tedy rozšíříme záběr této diskuse a zamyslíme se i nad třetími zeměmi, nad našimi sousedy, tak tam se nabízí otázka, jakou úlohu v unijní strategii pro mezinárodní kulturní vztahy a tam se domnívám, že to byl obrovský úspěch výboru KULT, který spolupracuje s výborem ATFET, jakou úlohu tam vidíte. Zejména pro mě je to relevantní, když se snažíme navazovat vztahy se třetími zeměmi, prohlubovat je a vím, že máme například zájem působit na Balkáně, tam je mnoho výzev, jak lze využít strategie kulturních vztahů v takovýchto strategických vztazích s jinými zeměmi. La diplomatie Kulturní diplomacie, to je dobrý měkký nástroj. Když zjistíme, že tvrdé nástroje nikam nevedou, tak pořád si můžeme nechat prostor prostřednictvím těchto měkkých nástrojů spolupracovat. Západní Balkán je pro mě důležitá oblast. Jsou to země, které patří do Evropy. A dnes mají potřebu naší konkrétní podpory. Platilo to pro roaming, kterým jsem se zabývala jako komisařka v minulém mandátu, ale také v oblasti kreativní Evropy. Pokud je tam jedna osoba, která nám tady chyběla, tak to bylo Srbsko, nebo jeden stát, tak to bylo Srbsko. Tam opravdu, když jste zmínili tento program, tak se jim rozsvítili oči. Mají tam opra, mají tam líheň mladých talentů a velmi trpí tím, že jim ti lidé mladí odjíždějí. Pokud je chceme přesvědčit, aby zůstali ve svých zemích, tak tam musí dostat perspektivu. Kreativní průmysl, kultura, to je něco, co v tomto regionu světa je velmi ceněno. Pokud budeme schopni s nimi dále spolupracovat, bude to skvělé. Já vám děkuji a nyní posledních šest otázek. Zde znovu bude předsedat moje kolegyně paní Valian. Ano, děkuji. Tady začínáme panem Adamovem, členem výboru Kolt Máte slovo. Въпросът mi je свързан s изравняването na възможностите mezi. Moje otázka se bude týkat rovných příležitostí východní Evropy na jedné straně a západní na druhé v oblasti Horizont Evropa a Kreativní Evropa. V horizontu Evropa mají země jako Polsko, Česká republika, Rumunsko, Bulharsko nižší sazbu schválených projektů. Patří k něm i Rumunsko, Maďarsko a tak dále. Jak chcete tento program lépe propagovat všude v Evropě tak, aby účast východoevropských a západoevropských aktérů byla zhruba stejná a jak chcete východní Evropě pomáhat. V současné době tomu programu navíc velí různí komisaři, eh, různí, eh, různé DG. Nyní by to mělo spadat pod Silvi Gular, ale jak chcete koordinovat ta generální ředitelství a zajistit účinnější fungování toho projektu a rovněž i to, že ten projekt bude mít ty finance, které si zaslouží, aby dokázal podpořit lepší eh, kreativní kulturní iniciativy ze všech členských států. Děkuji mnohokrát za vaše otázky. Co se týče horizontu Evropy, tak myslím, že dnes to tady jasně zaznělo, že se dostáváme k té otázce rozšiřování. Teď nestačí se soustředit na ty 3,3 rozpočtu. Mě bude spíše zajímat to, jestli budeme schopni podpořit země k účasti. Když se podíváme na třináctku EU, tak vidíme, že to je 5,06 Ale také chci říci, že v loni to bylo 4,8 takže narůstá to, když máme více projektů, jako třeba a twinning nebo nějaké podobné projekty, nebo teaming pro centra excelence, anebo evropský uh, vzdělávací prostor. Vidíme, že tam to všude může fungovat. Na druhou stranu narážíte na velice důležitou otázku. Je potřeba, aby země EU 13, 13 dostaly více technické podpory. Budeme tomu věnovat více času a pokud to bude možné i peněz. Ráda bych odkázala k něčemu, co funguje a co podpořím. Je to nástroj pro politickou podporu. To je nástroj, který nám umožní pomoci konkrétně jednotým členským státům. Pokaždé to může mít jinou formu. u konkrétního státu můžeme pracovat třeba na konkrétním problému. Můžeme experimentovat, můžeme využít již osvědčené postupy z jiné země. Kromě toho také máme podporu strukturálních reform nebo TAJEX k dispozici. Čili já mám za to, že v tuto chvíli existuje řada nástrojů, teď je potřeba, aby se o nich vědělo, tak aby je státy mohly využívat. A já chci tento signál vysílat do zmíněné části Evropy. Pane Aromové, chcete položit další otázku? Bez mikrofonu, prosím. Součástí vašeho portfolia bude spolupráce na iniciativě pro evropskou oblast výzkumu a vzdělávání. Oblast evropského vzdělávání. Tam je důležité pracovat i na vzájemném uznávání eh, diplomů, kvalifikací, ale jak to bude možné, aniž se všichni stanou stejní? Udíne prioritet. No. Ano, evropský vzdělávací prostor pro tuto chvíli ještě není úplně rozvinut. Pro tuto chvíli bychom se měli zamyslet nad tím, co bude nejdůležitější. Vy sám jste zmiňoval, že v této oblasti mají své pravomoci i členské státy a proto my jako Evropská unie budeme muset přijít s přidanou hodnotou. Co se týče evropského vzdělávacího prostoru, budeme spolehat na evropské univerzity a vzájemné uznávání diplomů. Tady máme cílový rok 2025. Ale tím to ještě nekončí. Velice ráda bych zavedla Evropskou studentskou kartu do roku 2021. Tak, aby všichni studenti mohli využít tuto kartu, když jsou v zahraničí, než by to tedy nahrazovalo nějaké národní průkazy, ale to byl jeden nápad. Děkuji paní Mikkels. Za prosím, máte slovo. Vážená paní komisařko, můj kolega z Řecka, Georgulos z mé frakce, vyslal otevřený dopis na paní von der Leyenovou a tam řekl, bez kultury by evropská integrace byla nemyslitelná. Vy sama hovoříte o tom, že je to vlastně takovým DNA Evropy. Kultura, co by genetický kód Evropy. A já požaduji jasnou odpověď. Nepřipadá vám, že kultura ve smyslu toho, co spadá do vašeho portfolia, by měla být viditelněji příslušná a nikoli pouze v tom popisu a pak ještě zopakovala, zopakuji otázku z roku 2017, tehdy jste na ní neodpověděla, tam šlo o směrnici o autorském právu, totiž když se jedná o ty upload filtry a e, nakladatele e, a výjimky z toho práva autorského, plánujete výslovnější výjimku pro galerie, knihovny muzea, aby měli zajištěný přístup online a to stoprocentně do budoucna. Děkuji. Merci beaucoup de vos questions. Děkuji za vaše otázky. Začnu směrnicí o copyrightu, ano. Tady jsme se snažili ochránit výzkum, vzdělávání knihovny a kulturní dědictví. V textu je to velice dobře ušetřeno. Momentálně chci, abychom eh, velice bedlivě sledovali celý ten proces implementace toho právního textu. V říjnu začne velká rozšířená konzultace se zúčastněnými stranami, takže i tak to se můžete dopojit. Co se týče toho textu, ten je velice dobrý, mám z něj radost pak je samozřejmě vidět tu implementaci v členských státech a vyvinu úsilí pro to, abych více informovala ty, kteří budou mít e, možnost využívat tu výjimku. Dále jste hovořila o kultuře. Skutečně se domnívám, že poslední léta asociace kulturní, naši autoři, tvůrci viděli, jak jsme byli angažováni v této věci. Můj pověřovací dopis samozřejmě vyčerpávajícím způsobem nemohl pokrýt veškeré ty elementy, ale já jsem už byla velice jasná. Pro mne kultura vždy bude skutečně na prvním místě mé agendy. Dnes kultura, jak jste říkala, je naší šancí pro to, abychom mohli pracovat na Evropě, která bude inkluzivnější, inovativnější, na Evropě, která více zohlední rozmanitost a tak e, znásobí inovace a myšlenky, které nám dovolí čelit novým globálním význám a které nám rovněž dovolí přesněji reagovat na určité požadavky a potřeby. Já jsem byla velice jasná, nejde mi pouze o kulturní dědictví, budu pracovat hodně ve smyslu toho, aby kultura skutečně zůstávala na prvních místech naší agenty. Vzpomeň pouze na Evropská kulturní města, hlavní města kultury. Je třeba toto vše využít tak, abychom chránili naši kulturní rozmanitost a já se tomu budu velice věnovat. Paní Michals, dotatečná otázka. No přesto, ale to tam schází v tom mandátu. Moje kolega Eva Tat eh, hovořila, už nakousla téma eh, směrnice o audiovizuálních médiích a já bych se pustila do podrobností. Když tedy hovoříme o otázce ručení eh, či odpovědnosti, právní odpovědnosti a chceme tam rozdělit ten obchod od obsahu, tak eh, uvažujete o přeskumu směrnici o elektronickém obchodování? Bude asi velmi stručná. Ano, ano. Domnívá se, že dnes máme potřebu přizpůsobit naše pravidla nové realitě, která vznikla v důsledku digitální transformace. Děkuji. Jako další pan Kristof za socialisty a demokraty člen výboru ITRE. Děkuji, paní kandidátko. Prosazování současného programu Horizon 2020 nám ukazuje stále ještě obrovské rozdíly mezi starými a novými projekty, jak eh, státy, členskými státy, jak v úspěšnosti jejich projektu, tak eh, v míře peněžních prostředků, které do těchto států putují. To se neustále objevuje jako motiv perspektiv. Je tam jeden aspekt, totiž velice obtížný postup, jak se ucházet o ten projekt a tam se rozhodně vždy projeví, je-li někdo už zkušený a ten nováček to se. Jak chcete učinit tento proces inkluzivnější? Budete se snažit pomáhat novým žadatelům? Budete podporovat mm, vědu a e, vědní komunitu v východu a středoevropských státech? Budete spolupracovat s ministerství členských států a budete rovněž se snažit jim pomáhat v tvorbě legislativních nástrojů, aby se snižovaly i platové oceňování? Um, по няколко Ano, já bych zde v odpovědi ráda velice stručně zdůraznila, že v rámci toho wideningu, toho rozšiřování záběru, by měly všechny členské státy mít možnost se účastnit eh, projektů v oblasti výzkumu a vývoje a inovací. Eh, použil jste ten klíčový termín zjednodušování. Ano, už je simplifikace uplatňována v určité části projektu Horizontu 2020, ale my budeme pokračovat, protože simplifikace to bude heslo, eh, které uplatníme v celém Horizontu 2020. Tam bude rovněž celá jasná logika intervencí ve všech pilířích výzkum, inovace, jasný popis mechanismu jehož cílem bude zjednodušení toho postupu účasti a to se projeví ve všech projektech a ve všech eh, řízeních. Musíme zajistit, aby všude platili stejné standardní dokumenty aby všichni žadatelé museli vyplnit eh, totéž a zároveň, abychom už nežádali až tolik informací od potenciálních beneficientů. Chceme i zajistit, že právě tam, kde už eh, se vyplácí v tom prvním stádiu, i když půjde o zálohování, že ty platby nastanou, tak aby ti věci mohli být i placeni, protože pokud se to proplacení dostaví až později, tak ty výzkumníky musí platit členský stát tam až tolik zasahovat nemůžeme, ale budeme se snažit pokračovat v té evoluci, v té podpoře evoluce platu výzkumníků všude v Evropě a rovněž rozebereme si, kde ty rozdíly jsou největší, ať už v pracovních podmínkách nebo v platech. Jakmile to zjistíme, tak se budeme snažit přicházet s řešeními. Jinak rovněž mnohé mohou řešit členské státy. My jim budeme ale rozhodně pomáhat. Děkuji. Pane Hristofe. máte možnost krátké doplňující otázky. No, pokud eh, tedy hovoříme o konkrétních záležitostech. Dokázala byste uvést kroky, kterými podpoříte podporu evropských výzkumníků, tak abycho už přestal tedy ten odliv mozků? Často právě v určitých oblastech schází uh, Mm, peníze. My nechceme, aby mladí talentovaní výzkumníci ať už odešli z jednoho regionu Evropy a cestovali po Evropě, případně aby se odebrali do Spojených států. V současné době máme více bulharských studentů, to je příklad, kteří studují v zahraničí, než v Bulharsku. A to pravděpodobně povede k tomu, co bych nazval vzdělávacími gety v některých částech Evropy. No, já si myslím, že už jsem na to narazila ve svých odpovědích, že už jsem tam naznačila, že nejdříve chceme začít situaci monitorovat a podívat se, jak například vypadá využívání grantu Marie Curie Sklodovské. Mnoho výzkumníků, doufám, se rozhodne využít ten grant a pak se vrátit. Ale já si nejsem jistá, zda skutečně je to pouze z povodu finančních. Chtěli bychom, aby ten fond umožnil vědcům vrátit se do své domovské země poté, co byli někde naskušeno v zahraničí. Ale důležité je držet ruku na tepu, protože ty rozdíly často nespočívají pouze v platovém ocenění v různých zemích. Jde i o podmínky, pracovní podmínky, o postupy, o hierarchii v daných týmech, o transparentnosti. Tady je důležité samozřejmě zabývat se i spoluprácí, transparentností a platem, ale i vším ostatním v tom kontextu. Rádi bychom, aby do roku 2024 vznikly i takové evropské univerzity. A nyní pan Franz za zelené výbor Kult v době, kdy eh, extrémní pravice získává voliče a pak máme islamofobii, anticikánismus a jiné fobie nabývají na síle. Jak chcete konkrétně eh, proti to těmto jevům bojovat? V tom kontextu je důležitým nástrojem Erasmus+. Ten podporuje mezikulturní dialog a posiluje Evropu sjednocenou v různorodosti. Když chcete aby se jednalo o zároveň o cílené granty i pro lidi, jejichž možnosti v životě jsou omezené. Co chcete udělat pro to, aby celý Erasmus byl inkluzivnější? Já chci připomenout, že vzdělání stále ještě není přístupno všem a to rovným způsobem. V Německu například 18 občanů romského původu je eh, Mm, neumí číst a psát a v jiných zemích je to ještě vyšší procento. A e, tady je hlavním důvodem anticikánismus ve většinové společnosti. Jak s ním chcete bojovat? Merci beaucoup de vos questions. Děkuji mnohokrát za vaše otázky. Jak bojovat proti radikalizaci? Jak předcházet tomu, aby se méně e, aby se stále více lidí dostávalo do této situace. Pochopitelně program Erasmus je výborný, může v tomto smyslu dále pracovat. Máme tady už i teď projekty, které umožní mladým lidem pomáhat tak, aby se neradikalizovali. Já chci, abychom měli jasný inventář projektů, které probíhají v členských státech, abychom zjistili, co funguje a co nefunguje. Protože když si čtu o těch tisících projektech z Erasmu, tak vidím, že každý je jedinečný. Ale je potřeba najít nějaké poučení, které se dá uplatnit i jinde radikalizace ta neprobíhá jenom ve fyzickém světě. Já myslím, že probíhá hlavně na internetu. A mě to leží na srdci. A z toho důvodu jsem podporovala kampaň Bezpečný internet pro Evropskou unii. A z toho důvodu jsem se zajímala nejenom digitální vzdělávání, ale i jinak o to, jak lidé dnes používají, mladí lidé dnes používají internet a jak se zase využívají jejich údaje k tomu. aby se buď to radikalizovali, anebo naopak eh, ne. Všichni jsme si všimli, když čteme eh, na sociálních sítích články na určité téma, tak potom náhodou dostáváte strašnou spoustu úplně stejných článků. A to tež platí i pro lidi, kteří jsou dnes ve zranitelné situaci a to není příjemné. Erasmus, inkluzivita, to je první věc. Chci, abychom se otevřeli školám. Chci, abychom s nimi, chci, abychom s nimi více spolupracovali. A co ti, kteří nejsou ve školách? Jedno dítě z pěti, které pochází z, ze znevýhodněného ško- prostředí, se často do školy ani nedostane. A proto chci, aby se program Erasmus soustředil i na neformální vzdělávání, na malé organizace, na místní úrovně. Děkuji. Posledná otázka. Stručně, pane Franci. Na evropské úrovni musíme být proaktivní. Jaký je váš názor na ten unijní vzdělávací fond, který se snaží zaměřit na starší občany, kteří potenciálně jsou pod vlivem rasismu a anticigánismu, ale ne všude je přístup k tomuto fondu. Já chci zdůraznit, děti nejsou integrovány do školského systému z důvodu anticikánismu, ne, že by se ty děti nechtěly integrovat. si on entend Já si myslím, že jsem ukázala, že se v této oblasti sice dá jít dále, ale je potřeba se předtím podívat na to, co už máme k dispozici teď. Než se budu zabývat novým fondem, tak chci vědět, co děláme s prostředky ze stávajících fondů, protože tam máme miliardy. Takže já bych se raději podívala na to, jak ty peníze, které již nyní máme k dispozici, investujeme a pak se podívám na to, aby se určitá pravidla třeba změnila. Tak, aby tam byla posílena inkluzivita, aby se stala středobodem těchto programů. Abychom dali větší prostor pro to, co jsem říkala na začátku, abychom nemysleli uh, jenom tradičním způsobem. Je potřeba se zamýšlet jinak. Nad touto problematikou chceme-li vyřešit některé tyto výzvy. Děkuji. Nyní paní Joeva, Joveva. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý večer, dobro došli a blahopřeji za jmenování. Já vám děkuji za tyto odpovědi. Eh, želíte podpreti. V svých písemných odpovědích, paní kandidátko na komisařku, jste se zmínila, že chcete podporovat členské státy eh, v lepší koordinaci investic v tom takzvaném trojúhelníku znalostí, výzkumu a inovací a rovněž v tom, jak finančně podpořit vědce, eh, kteří se zabývají důležitými problémy společnosti. Chcete nám konkrétně říci, jak toho chcete chcete zasáhnout a konkrétně, jak chcete propojit trojuhelník znalostí s tou infrastrukturou, která je proto nezbytná. Děkuji. Co se týče trojuhelníku znalostí, tak pochopitelně myslím na Evropský institut pro inovace a technologii, protože je stělesňuje. Teď bych se ráda soustředila na různé inovační komunity a podívala se, co dělají. Teď, co se týče členských států, tak tady si myslím, že je potřeba spolupracovat ve dvou věcech. Už teď máme k dispozici mechanismus jako například nástroj pro politickou podporu. A já jsem si uvědomila, že všechny členské státy to využily. Takže vím, že ve všech členských státech probíhaly analýzy, konkrétní doporučení byla vydána a e, vzájemné hodnocení navíc. Členské státy e, mají v této oblasti výsledky. A já bych ráda, aby v rámci tohoto mechanismu analýzy, které již proběhly u národních systémů inovací a doporučení, které byly předložena, tak abychom věděli, co se s nimi stalo. A potom zase se společnými státy bychom rádi diskutovali o možnostech, které jim nabízí program Horizont 2020 a následně Horizont Evropa. Ale rádi bychom, aby existovala synergie s ostatními evropskými fondy. Takže opět vidíme, jak důležité je, aby členské státy dobře věděly, co je k dispozici. Od sociálních fondů po uh, rozvoj venkova přes InvestEU. Takže já bych věnovala zvláštní pozornost doporučením, která byla vydána ke konkrétním věcem, ale potom také bude potřeba, abychom zajistili dostatečné financování tak, aby oni nám mohli věřit, aby mohli mít důvěru, že ta doporučení, které jim odborníci dávají, jsou skutečně proveditelná. Takže já bych spíše, kdybych si musela vybrat, protože určitě existuje řada dalších možných směrů, tak já bych se spíš soustředovala na tento směr, kdy se členskými státy můžeme takovýmto způsobem spolupracovat. Máte následnou otázku? Ano, prosím. Kako pa boste uveljavili povezavo med eh, izobraževanjem? Jakým způsobem máme v úmyslu provést propojení mezi výzkumem, inovací a eh, další úsilí, společenské úsilí ke klimatické neutralitě. Máme před sebou velikou výzvu to, že tyto tři oblasti budeme mít pod jednou střechou. Zatím tomu tak nebylo a z toho důvodu si myslím, že tento, toto portfej je velice důležitou příležitostí a prostě uvidíme, jak můžeme oživit evropský prostor výzkumu. A už teď uvažujeme o synergiích v této oblasti. Nebude to jednoduché. I když se podíváme dovnitř do Evropské komise a do naší práce, tak si uvědomujeme, že tam jsou rezervy. Já se postarám o to, abychom měli evropskou strategii dovedností, která bude zahrnovat všechny tyto tři oblasti, ale předtím, než budeme snít, tak je potřeba se opřít o svou práci a dát jí větší obsah. A program Horizon 2020 nám dává možnosti postarat se o to, aby výzkum sloužil inovaci a inovice sloužila výzkumu. Já už jsem dávala příklady Evropské rady pro inovace a podívejme se ale na akcelerátory. Často se používá slovo pathfinder, ten, který, ten průkopník, ten, který najde cestu. To je první krok. To umožní najít technologii, průlomovou technologii, technologii, která následně může být třeba i díky inkubátorům průmyslovým a použita v praxi. Děkuji. Děkuji a poslední otázka pro, od paní Carvajo, to je koordinátorka EPP v ITRE. Thank you very much, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Paní kandidátko Gabriel, vítejte u nás. Já se chci zaměřit na eh, průmyslové mm, líderství a vyjádřím svůj názor, že bez vědy a výzkumu bude velice obtížný technologický vývoj, aby dosáhl naší klimatické vize a aby zajistil silnou technologickou základnu, kterou si přejeme v zájmu průmyslové základny. Průmyslová strategie musí mít jádro co by vědeckou politiku a všechny zainteresované strany musí mít přístup k investicím. Počínaje automobilovým průmyslem, přes letecký či vesmírný průmysl a eh, až ke spotřebním odvětvím. Moje otázka zní, jaké máte konkrétní návrhy ve vašich politikách a v horizontu Evropa, které přispějí k takovémuto posilování industriální základny v Evropě a jak nahlížíte na úlohu inovací a mm, IC, která bude spolupracovat s IT na tom. Merci beaucoup. Děkuji za vaše otázky. Ano, říkali jsme to, ta kapacita Evropy být lídrem se opírá o náš průmysl. A pokud chceme skutečně si zachránit to naše místo té průmyslové velmoci, tak musíme investovat. Ale především musíme investovat strategickým způsobem tam, kde skutečně můžeme dosáhnout přidané hodnoty toho evropského přístupu. Hovořila jste o průmyslu. A já bych ráda upřesnila, že tady přímé propojení s tou kooperací posílenou, kterou budeme mít s jmenovanou komisařskou Sylvie Gulár a také s výkonnou místo Vestager, neboť my jsme si stanovali za cíl mít novou průmyslovou strategii pro Evropu. Pro mě by bylo důležité, abychom předali tu informaci, že bez výzkumu a inovací se nám skutečně nepodaří inteligentním způsobem investovat. Nepodaří se nám zajistit, aby přeshraniční spolupráce byla dobře zohledněna právě v oblasti průmyslu, který se nachází v naprosto novém kontextu. Právě potrujete, do jaké míry je to důležité pro klimatické změny, pro tu naši vůdčí pozici v oblasti průmyslu a jak prioritní to je. Ano, projekty, které jsme ji zahánili v rámci Horizontu 2020, Přetavíme do horizontu Evropa, bude tam nová předaná hodnota a důležité je, aby tyto projekty nám pomohly přiblížit se těm hlavním sociálním výzvám, to je tedy eh, digitální transformace a průmysl v kontextu klimatických změn, samozřejmě také vodík a veškeré ty projekty a také ty projekty, které máme v rámci těch vlajkových eh, v projektu. Musíme dokázat vlastně prostřednictvím našich investic posílit naši budoucí průmyslovou strategii, tak abychom zajistili to, že prostřednictvím výzkumu a inovací Evropa bude inteligentně investovat. Evropa bude na výši všech výzev, bude využívat svá pozitiva a zároveň si nenechá vlastně ujít tu příští inovační vlnu a bude schopna na ně naskočit. Děkuji, paní Carvalho. Eh, paní kandidátko, budete podporovat eh, prosazování ctižádostivého zjednodušeného horizontu? My ano, ale stále ještě si nejsme jistí jednou věci. Chceme ten horizont vylepšovat a já se vás chci zeptat, jak vy na to nahlížíte. Je třeba lépe propojit vlajkový výzkum se vším ostatním, co se v horizontu Evropa odehrává. V celém horizontu potřebujeme ten eh, výzkum, který je na špici, který by, bude jakoby přikrmovat to ostatní, který eh, bude pomáhat ostatním, když například hovoříme eh, Clean Sky a další projekty. Jak je možné lépe propojit tento typ výzkumu s ostatními programy a e, vyrovnat e, to, jak jsou hodnotné všechny části. Já vám děkuji předem a přeji vám hodně zdaru. Ano, právě potrhujete tyto výzvy. Já tam vidím možnosti. První pilíř Horizontu Evropa se věnuje vědecké excelentnosti. A nemáme tedy pouze Evropskou radu pro výzkum, ale také akci Marie Curie Sklodovská. Proč si nedat za cíl, abychom v rámci různých pilířů, misí druhého pilíře toto zohlednili? Proč bychom to neměli mít také zohledněno v rámci práce kterou se snažíme provádět. Mám tím na mysli vytváření povědomí, vytváření kompetencí, ekosystému, výzkumníků. Zde bychom skutečně mohli přispět k výzkumu. A co se týče na těch misí, tady ty výzkumníci by mohli, co se týče rakoviny, klimatu, digitálních otázek, se do toho zapojit. Pro mě je důležité, abychom pracovali v úzké spolupráci s vědeckou a výzkumnou obcí, neboť by bylo vhodné, aby oni byli také proaktivní a lépe se zapojovali. Proto je to pro mě zásadním cílem a byla bych ráda, aby komise vydala sdělení, které by se týkalo evropského výzkumného prostoru. Bylo, mělo by to být v druhém semestru roku 2020 a v tomto sdělení bychom měli veškeré ty zásady, na kterých již pracujeme, tam my upřesníme, abychom přesně zdůraznili, co je důležité. Děkuji. Tím tedy jsme vyčerpali 25 otázek. Já vám za ně Děkuji, děkuji za zajímavé otázky, za zajímavou výměnu názoru. A nyní, paní komisařko, omlouvám se, že jsem vás občas musela zkrátit při vašich odpovědích na velmi zaj- zajímavé otázky, tak teď budete mít maximálně pět minut možnost ještě uzavřít toto slyšení a klidně do těchto pěti minut můžete zahrnout i myšlenky, které jste nebyla schopna E, plně zmínit během svých odpovědí. Takže máte slovo na pět minut, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dámy a pánové, poslankyně a poslanci, já bych vám především chtěla poděkovat za tuto diskusi. Byla jsem schopná poznat, co očekáváte, na co jste citliví a zároveň jsem byla schopna zahájit tento dialog. A pokud mne dáte důvěru, tak to bude určitě pouze první etapou v našem partnerství. Jsem velice ráda, že tato diskuse byla upřímná a otevřená. Beru v úvahu, že se tady objevily některé body, které se neustále vracely. A prvním z nich bylo, že je potřeba vědět, že inovace a e, kultura a vzdělávání a e, mládež, že to je všechno provázáno. Hovořili jste o rozšířování, ale zároveň o partnerství až k výsledku. Ehm, nemůžeme tady tratit čas. Jsou to témata, která budeme rozpracovávat podle závazků, která se nám učinila. A chtěla bych to říct ještě jednou je čas na to, abychom si dali čas stanovit směr. Je potřeba zajistit, aby naše investice lépe odpovídaly očekáváním podniků a občanů. Je potřeba investovat lépe, tak abychom evropsky byli schopni reagovat na globální výzvy. A ráda bych hovořila ke všem, kteří si po mém úvodu kladli otázku, jestli ty výzvy, které jsem vám tady vyjmenovala, odpovídají mým prioritám. Má odpověď je jasná, ne a právě z toho důvodu to řeknu naopak. Musíme mít ambiciozní rozpočet, divers, kulturní, rozpočet, kulturní rozmanitost musíme mít, a kvalitní vzdělávání, regiony, sport, musíme mít partnerství s inovativními malými a středními podniky a tím pádem, pokud toto budeme mít, tak se postavíme do čela aktivit, kde, a tady bych to opravdu obrátila, to, co říkal Jacques Delville, solidarita, spolupráce a konkurenceschopnost v tomto pořadí. A nakonec skončím bulharsky. Já bych eh, ráda uzavřela toto vystoupení něčím, co je pro mě velice důležité. Jsou to slova bulharské eh, hymny, která také hovoří o vzdělávání a o kultuře. Jsou to slova, která odkazují na Cyrila a Metoděje. Ta eh, slova jsou velmi symbolická, byť jejich text byl napsán před 127 lety. Stoje Michajlovský, učitel francouzštiny, je napsal. O devět uh, let později přišel z melodii jiný učitel, který se inspiroval tím, když viděl, že jeden z jeho žáků čte báseň na hudební výchově a napadla ho za chvíli na to melodie. A za těch 127 let Můžeme v každé slově v mé zemi slyšet tuto hymnu vzdělávání. Byla slyšet i zde v evropských institucích. Čeká nás společně světlejší budoucnost, pokud využijeme své znalosti a budeme se vzdělávat, je potřeba postupovat kupředu. Věda je světlo, které nám osvětluje duši. Pojďme kupředu, protože znalost to je moc. Děkuji mnohokrát, paní Gabriel. Děkuji oběma výborům zde zastoupeným. Byla to velice zajímavá výměra názoru. Byl to pořádný maraton. Trvalo nám to. Přičemž musím říci, že jsme byli efektivní a zároveň velmi živí v této diskusi a podařilo se nám pokrýt řadu témat přes celé portfolium portfolio inovace a mládeže. Takže děkuji vám za vaši práci, děkuji mnohokrát paní Ferhajen a jejímu týmu za výbornou spolupráci mezi výbory ITRA a KULT při organizaci tohoto slyšení a teď vám dám slovo na závěr. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát, paní Valean. Chtěla bych se připojit stoprocentně k vašim slovům. Ráda bych poděkovala členům obou výborů za jejich otázky a poděkovala dezignované komisařce Marie Agabive za její velice komplexní odpovědi. Jak jsme očekávali, byla to velice zajímavá diskuse. Máte velice rozmanité portfolio, které jste nám takto představila. Ráda bych také poděkovala paní Balien, sekretariátu výboru SIPE a také sekretariátu výboru KULT za skutečně výbornou eh, organizaci tohoto slyšení a za dobrou spolupráci. Jak jistě víte, naším dalším úkolem je nyní, abychom to, co jsme dnes slyšeli, společně zhodnotili. A toto hodnocení se bude konat zítra v úterý 1. října v 9 hodin ráno v rámci společného zasedání koordinátorů výboru Kult a ITRE ASP 1G2 ještě jednou zítra dopoledne 9 hodin ASP 1G2. Tam se setkají koordinátoři obou dvou výborů, aby připravili společný evaluační dopis. Děkuji mnohokrát. Ještě jednou děkuji mnohokrát Marie Gabriel. A jsem velice napjatá a velice těším, se těším na to zítřejší hodnocení. Děkuji vám. Okay.